Dear colleagues, I think I, I would like... Vážení kolegové, já myslím, že bych chtěla zahájit zasedání, když dovolíte. Ti z vás, kdo jsou v sále, by se mohli usadit. Shan, are you leaving the... Shen, vy odcházíte nebo si sedáte jenom jinam? To vždycky ráda slyším. You've come to this conclusion. Ale musím říct, že k tomuto závěru jste dospěl docela pozdě, po více než dvou letech. Je to pravda. Takže žerty stranou. Ráda bych zahájila naši schůzi a první bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemá žádný návrh na změny, tak ho budeme považovat za schválený. Druhý bod je schválení zápisu a jako obvykle zápis jste dostali a zápis bude považován za schválený do konce zasedání, pokud nikdo nevznese žádnou námitku v průběhu schůze. Takže teď můžeme přejít k třetímu bodu na pořadu jednání a to je přijetí návrhu harmonogramu schůzí výboru Regi na další rok. A jak jsem říkala, nebo jak říkám každý rok, dělali jsme všechno, co bylo v našich silách, abychom vyhověli všem žádostem. Jako obvykle jsme zohlednili návrh, který zašel z administrativy parlamentu. A pak jsme se také dívali, na kolik schůzí nejčastěji, nebo na které schůze nejčastěji chodí členové našeho výboru a snažili jsme se vyhnout střetům se čtyřmi dalšími výbory. Není to dokonalé, ale je to to nejlepší, co se nám zatím podařilo dát dohromady, takže já doufám, že i toto, tento kalendář můžeme považovat za schválený. Také do konce dnešního dne, pokud nebudete mít žádné námitky. Také bych vás ráda informovala o tom, že v mezidobí se stalo několik věcí, o kterých vás chci informovat. Kromě toho, že v červenci jsme vyslali delegaci do Řecka, já jsem v září také dostala pozvání do Řecka a pozvala jsem ministra Kisolidise, který má na starosti rozvoj Řecka a mimo jiné také regionální politiku a on pozvání přijal a přijde mezi nás v listopadu, aby nás informoval o tom, co dělá Řecko proto, aby spustilo růst aby užilo evropskou regionální politiku. Druhá informace se týká rozhodnutí, které bylo přijato písemným postupem, přijali ho naši koordinátoři. 27. září ten proces uzavřeli bylo to několik rozhodnutí, které se týkají toho, že Evropská komise v létě, konkrétně 1. srpna, přijala důležité rozhodnutí, které se týká obecného nařízení pro naši politiku. Tím rozhodnutím se to nařízení pozměňuje. Ten proces je pod velkým časovým tlakem. Koordinátoři se rozhodli, že předsedkyně jmenují zpravodajkou pro tyto, dvě, pro tyto dva návrhy komise. A koordinátoři také přijali strategii, kterou navrhli, s tím, že udělili zpravodajce mandát, aby jednala s komisí a s radou a zjistila, jak vypadá situace s výhledem na dosažení dohody v jednom čtení a také, aby se připravil návrh legislativní zprávy, pokud možno na dnešní schůzi. Až se k tomu dostaneme, k těm dvěma návrhům komise, tak o tom ještě budeme mluvit. A v souladu s rozhodnutím koordinátorů chceme také hlasovat ve výboru REGI 14. listopadu a 1. prosince by to mělo jít na plenárku, pokud všechno bude probíhat tak, jak očekáváme. A koordinátoři také doporučují nebo přijali rozhodnutí stáhnout naši žádost o zprávu z vlastního podnětu o veřejných zakázkách. A toto rozhodnutí vyvolala informace, že Evropská komise se brzy chystá předložit nový návrh rámcové směrnice pro veřejné zakázky. A teď bychom spíš měli připravovat legislativní stanovisko k tomu chystanému nařízení. A moje poslední oznámení je smutné. Christian Chopin, který tady s námi ve výboru pracoval od začátku funkčního období. Kristian je v podstatě hrozně starý, abych tak řekla, pokud je o počet let odsloužených v evropských institucích. 37 let už pracuje v evropských institucích a 7 let z toho věnoval tomuto výboru. Takže Kristián je skutečný poklad, o který přijdeme, odchází nám do důchodu a když dovolíte jménem nás všech, protože toto je jeho poslední schůze, je tady dnes naposledy, samozřejmě, když budete chtít, můžete si mezi nás vždycky přijít sednout, ale je to naposledy, kdy je Kristián mezi námi, takže mu chci poděkovat za veškerá ta léta, za veškerou odvedenou práci na evropském projektu, v tom širším slova smyslu, nejenom na politice soudržnosti. A přejeme vám hodně štěstí při další činnosti. A teď, když dovolíte, tak vás ušetřím vyprávění o tom, jaká je to noční můra najít nějakou náhradu, protože ty postupy v parlamentu jsou opravdu teď tak složité, že opravdu velmi obtížné udělat něco rychle, ale Miguel na tom pracuje. I když bych měla říct, že Kristiána nám nikdo nenahradí. Takže teď můžeme přejít na bod číslo 5 na pořadu jednání. A to je návrh zprávy, pro kterou jsem zpravodajkou já a týká se dočasného pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy. A chtěla bych vás informovat, že španělské království nebo Španělsko požádalo za Kanár, nebo jménem Kanárských ostrovů autonomní komunity Kanárských ostrovů o dočasné pozastavení všeobecných cel pro určité průmyslové výrobky aby zajistili místní rozvoj a podpořili místní hospodářské subjekty a také, aby se stabilizovala zaměstnanost na Kanárských ostrovech. Aby se také posílila konkurenční pozice této ekonomiky. A bylo potvrzeno, že toto rozhodnutí nespůsobí narušení hospodářské soutěže a v zásadě se zaměřuje na místní účinek, na místní dopad, na podporu místního rozvoje a růstu. A já bych navrhovala, že to provedeme zjednodušeným postupem podle článku 46 smlouvy. A to by znamenalo, že bychom neměli žádné pozměňovací návrhy k tomuto návrhu Evropské komise. A pokud budete souhlasit s tím zjednodušeným postupem, pak bychom mohli opravdu rychle zajistit právní jistotu a to bychom měli udělat ještě do konce tohoto roku. A já nevím, jestli k tomu něco chcete říct. Ano, prosím. Teixeira. Um, um Děkuji, paní předsedkyně. Já mám stručnou poznámku k tomuto návrhu. Já bych rád zdůraznil, to, co zde bylo řečeno o obsahu tohoto návrhu. Takže jde o to, abychom podpořili hospodářství těch nejvzdálenějších oblastí, jako například Kanárských ostrovů. Podobný návrh byl schválen a týkal se Madeiry a Azorských ostrovů a byl schválen eh, v říjnu loňského roku. Tyto nástroje musí mít praktický dopad a dopadlo to tak, že náhodou před dvěma týdny jsem dostal e-mail, který mi poslal, poslala jedna firma z Azorských ostrovů a ta se stěžovala na to, že před dvěma měsíci se pokusila dovést eh, šicí stroj, který používají pro svoji komerční činnost. Je to tedy podnik, který má svoje sídlo na Azorských ostrovech a tato firma vyrábí plachty pro různé lodě. Takže firma chtěla dovést stroj, který je v příloze dokumentu, který byl přijat eh, v říjnu. A místní orgány s tímto nařízením nebyly obeznámeny, takže se spojili s orgány z Madéry Tyto orgány také nic o nařízení nevěděly, nakonec musela firma zaplatit dovozní clo. Takže proč to vlastně říkám? Naše práce není moc platná, není moc účinná pro e, tyto nejvzdálenější oblasti, když nakonec místní orgány neuplatňují daná opatření. Já už jsem poslal písemný dotaz komisi a ptal jsem se, jestli národní vnitrostátní orgány učinili něco, aby začaly uplatňovat v praxi toto nařízení. Tím chci říct, že členské státy by měly eh, uveřejňovat také opatření, která přijímají. A já bych nechtěl, aby se to, co se stalo na Azorských ostrovech, opakovalo na Kanárských ostrovech, protože bychom nakonec dosáhli něčeho jiného, než o co se snažíme. My zde pracujeme ve prospěch občanů a podniků. A pokud zde je nějaký nedostatek v jednání členských států a vnitrostátních orgánů, tak eh, ta situace by byla nepříznivá, tedy byl by to opak toho, o co se snažíme. Takže paní předsedkyně, musíme vyslat jasný vzkaz vnitrostátním orgánům, aby byli trošičku opatrnější s těmito nástroji. Myslím, že tady máme někoho za komisi, nevím, jestli k tomu chcete něco říct. My, kolegové, jsme v podstatě chtěli, aby komise uvědomila všechny orgány o všem, co dělá, aby tak usnadnila místním podnikatelům využití všeho, co využít mohou. Já myslím, že komise musí přimět členské státy, aby udělali své také tím, že informuje všechny úřady a podobně. Já nevím, jestli se k tomu komise může zavázat, nebo jestli nám k tomu něco může říct. Ano? Děkuji. Eh, ano, děkuji. Ta informace nás také překvapila, protože my to bereme tak, že když máme nějaké nařízení, tak nařízení prostě platí v členských státech. A vztahuje se i na příslušný region. Samozřejmě, my jsme zatím neviděli tu otázku. Samozřejmě se na ní pokusíme odpovídajícím způsobem odpovědět a projednáme to také s portugalskými orgány. Mnohokrát děkuji. Já vím, že byly nějaké problémy, doufám, že už k tomu nedojde. Dobře, takže hlasovat budeme, pokud už tady nemáme nic dalšího, hlasovat budeme na příští schůzi. Já se omlouvám, já jsem se nevšimla. Paní Perez. Ano, paní předsedkyně, velice děkuji. Já mám také stručný komentář, spíš takové zamyšlení. Uh, Týká se to toho, co řekl pan poslanec Madeiry. Já chápu jeho obavy, ale v tomto případě španělské orgány v souladu se požadavkem orgánů z Kanárských ostrovů žádají, aby bylo pozastaveno clo, aby se tak nějakým způsobem mohl chránit e, průmysl, průmyslové odvětví pomocí určitých opatření a také, abychom podpořili e, různé hospodářské subjekty. Situace na Kanárských ostrovech a na jiných ostrovech eh, je důležitá pro tento výbor, já to zde vidím a proto jsem ráda, že paní zpravodajka eh, souhlasí a bude podporovat toto eh, nařízení. Děkuji. No Děkuji, takže pokud by nikdo nemá další připomínky, takže hlasovat budeme. Dobře, oprava. Pokud nebudete mít do konce této schůze námitky, tak to přijmeme ve zjednodušeném postupu. Takže se hlasovat nebude. Dobře. Jistě je to článek 46, omlouvám se. Mnohokrát děkuji. A teď přejdeme k bodu číslo 6 na pořadu jednání. A tady máme bod 6 a 7, které patří k sobě. To je to, o čem jsem mluvila na začátku, když jsem vás informovala o tom, že koordinátoři přijali určité rozhodnutí. Tady máme dvě rozhodnutí komise, kterými se pozměňuje naše obecné nařízení o politice soudržnosti. Jsou to dvě samostatná rozhodnutí, takže je to dvojí postup. Dnes tady máme dvě zprávy. A já bych ráda začala bodem 6 na pořadu jednání. Jak už jsem říkala, ta strategie už byla přijata, koordinátoři ji schválili. Takže vás chci krátce informovat, než také předám slovo komisi. že toto nařízení je v podstatě reakcí na krizovou situaci, zvlášť v některých z našich členských států, které zvlášť závažně zasáhla krize a v tomto nařízení v souladu s rozhodnutím koordinátorů v rámci tohoto nařízení v podstatě už byly navázány kontakty a začala spolupráce mezi všemi třemi institucemi. V posledních týdnech probíhala výměna informací, snažili jsme se pochopit postoj komise a rady a také jsme připravovali postoj Evropského parlamentu. Časový plán je velice napjatý, máme málo času. Pokud to chceme udělat tak, jak doporučují koordinátoři v jednom čtení, musíme všechno co nejvíc koordinovat. Musíme koordinovat pozice, především pozice dvou eh, spoluzákonodárců a také se dá očekávat, že komise nám dá veškeré informace o důsledcích nebo účincích těchto návrhů, které zvažujeme v rámci příprav. Ani jedna z institucí komise samozřejmě už celý proces ukončila, ale parlament a rada o tom návrhu stále ještě jednají. A já jsem proto dnes nepředložila návrh zprávy s pozměňovacími návrhy. Máme projednat návrh zprávy bez pozměňovacích návrhů, ale eh, ve zdůvodnění jsem poukázala na to, že potřebujeme určité změny nebo vylepšení toho návrhu, který předložila Evropská komise. Cílem této změny jen velmi krátce, jak už jsem říkala, je pomoc především těm, koho nejvíc zasáhla krize, prostřednictvím dočasného nárůstu takzvaného doplnění spolufinancování Evropské unie, neboli, abych to řekla, jak my zobák narostl, prostě navýšíme částku na politiku soudržnosti Evropské unie, aniž bychom nějak upravili příděly v rámci eh, politiky soudržnosti pro jednotlivé členské státy pro toto období. A pomoc by šla do těch zemí, které už teď dostávají makroekonomickou podporu, to znamená Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko a Irsko. A tento návrh spadá pod běžný legislativní postup. Takže v této fázi bych ráda požádala Rudolfa Nislera, ředitele, který má na starosti útvar, příslušný útvar na generálním ředitelství Regio, který připravil tento návrh, aby nás s ním krátce seznámil a aby nám případně dovolil, aby kolegové položili otázky, pokud mají nějaké otázky na zdůvodnění toho rozhodnutí a podobně. A potom bych mohla ještě rozvést další oblasti, kde bychom si představovali změny. Takže teď bychom se možná vyslechli Rudolfa Nýslera. Thank you very much. Děkuji vám. Paní předsedkyně, dobré odpoledne všem účastníkům. Já se pokusím hovořit stručně a budu prezentovat jen ty hlavní podstatné body tohoto návrhu. Tak za prvé eh, důvod, eh, původ, to jsou dvě, dvě, dvoje závěry z červnového summitu Evropské rady, kde bylo zdůrazněno, že je zapotřebí podpořit, posílit synergie mezi evropskými fondy a Eh, pomoc zemím pod dozorem. A dále z července pochází také závěr nejvyšších představitelů států a vlád z eurozóny a především eh, se zde řešila situace Řecka a výslovně se volalo po opatřeních, které dočasně zvýší eh, míru spolufinancování pro Řecko a pro další podobné země. Komise se snažila reagovat na tuto žádost ze strany Rady a prezentovala 1. srpna návrh týkající se všech strukturálních fondů. Čili to, co tady máte, eh, to je ta část, která se týká fondu soudržnosti, těch příslušných fondů, které se týkají soudržnosti. Ale eh, prakticky stejný návrh se týká také eh, rybolovného fondu a fondu pro rozvoj venkova. Tady hlavním cílem je ve výjimečné situaci, v situaci krize, pomoci těm zemím, které narážejí na problém spolufinancování v opatřeních, která se provádějí eh, ve rámci strukturálních eh, fondů. A mm, vlastně jde o takovou dodatečnou finanční injekci. Tady je tedy velice důležité zvýšit tu míru spolufinancování, která eh, by normálně platila a jde o zvýšení o 10 no, pro desetiprocentní bod zvýšení. A jak už řekla paní Hybnerová, týká se to pouze těch zemí, které mají eh, nebo jsou předmětem podobné podpory v rámci těchto evropských nařízení. Jsou to, eh, jsou to země mimo eurozónu v rámci eh, vyvážené pomoci a dále finanční eh, mechanismus stability pro země uvnitř eurozóny. Myslíme si tedy, že tady vlastně je rovné zacházení se všemi těmito zeměmi. Návrh je přesný, z hlediska způsobilosti. Datum vstupu země do takového režimu pomoci je datem, který se stává také datem způsobilosti pro získání takové eh, podpory. A datum ukončení je datem eh, také ukončení toho podpůrného režimu pak se země vrátí do normálních eh, podmínek plateb, tak jak jsou tyto prahové hodnoty obsaženy v našem nařízení. Eh, tento přístup jsme použili, abychom měli něco technicky jednoduchého. A umožňuje nám to vlastně eh, tady mít určitý transfer hotovosti do země, která to potřebuje. Může to fungovat i v rámci současného platebního procesu. Nemusíme vůbec nic měnit na našich postupech, tak jak normálně platí ve styku eh, s členskými státy. Dojde k automatickému uplatnění od toho okamžiku, kdy členský stát se stane způsobilým, nebo když tedy vstoupí v platnost toto nařízení. A transfery budou předány prostřednictvím těch běžných platebních procesů. Je také návrh, že členský stát by nicméně měl oficiálně požádat, aby eh, se na něj vztahovalo toto nařízení. A komise eh, by právě tuto žádost použila jako odůvodnění. A dále eh, také máme v záměru eh, zacílit ten obecný program a tady nejsou ty eh, programy, které se týkají několika členských států, protože to by věci zkomplikovalo a eh, to, tedy tato část politiky by se na to nevztahovala my jsme se rozhodli, že se budeme takto omezovat pouze na ten hlavní dopad. Jaký je rozpočtový dopad? Není zapotřebí žádné dodatečných rozpočtových zdrojů. Mechanismus funguje prostřednictvím eh, anticipace plateb, eh, jde tedy o to rozpětí těch 10%. A eh, tady podle těch odhadů, které komise vypočítala eh, pro platby na rok 2012, nebude žádná další potřeba o další aktiva, o další eh, zdroje, které eh, by byly zapotřebí, kdyby vstoupila v platnost toto nařízení. Ve svém návrhu komise tady to období, to období pomoci je eh, stanoveno rozhodnutím rady pro každou jednotlivou zemi. To znamená, že tady automaticky dojde k vypršení celého období a eh, také v radě probíhá diskuse o tom, eh, zda zavést doložku sunset clause. A ještě bych tady výslovně chtěl říci, že mechanismus, který tady navrhujeme, vyžaduje ehm, retroaktivní, tedy zpětné působení. Cílem je, až toto opatření začne platit, pak členský stát, který eh, je předmětem takové eh, pomoci, eh, a který již předložil žádosti o platby, aby mohl toto navýšení mít již, od, již na ty první eh, žádosti eh, o platby a eh, již by se to týkalo poskytnutí těch prvních plateb. Takovýmto způsobem bychom totiž mohli skutečně převést dostatečně velké částky příslušným zemím. Podle našeho odhadu další platby, které budou zapotřebí, aby toto všechno pokryli, včetně rozpočet na rok 2012. To bude představovat zhruba 2003 eh, miliard eur. A eh, bereme v úvahu i ty eh, odhady, které dostáváme od členských států k těm budoucím platbám a také k těm platbám, které již proběhly a kde by ještě došlo k tomu navýšení. V radě probíhají diskuse o dvou zásadních otázkách. A e, mý e, kolegové tady z předsednictví jsou k dispozici, aby poskytli další informace. A sice ta diskuse je, zda by tady mělo být nějak omezeno to zpětné e, působení a zavedení doložky Sunset Clause a také, eh, jak je, eh, které země budou způsobilé. Zda to je také třeba nějak omezit, zda je třeba zvažovat nějaká omezení eh, pro země třeba, které jsou pouze v rámci tohoto mechanismu, na který se vztahuje rozhodnutí rady. Dále je tady otázka o úloze komise v celém tomto procesu. Pro nás v tomto smyslu je důležité, že komise je připravena vyhodnotit žádosti předložené členskými státy, aby se na ně vztahovaly tyto výhody a dále je také připravena posoudit odůvodněnost eh, těchto žádostí. Nicméně rozhodně bychom nechtěli, nechtěli přijmout jinou věc a sice eh, přidávat nějaké další postupy, eh, které by tady pro komisi znamenaly další rozhodování o jednotlivých případech. Zda určitá země by měla či neměla eh, mít možnost použít tento režim. Myslíme si, že rozhodnutí rady, že země je součástí tohoto mechanismu, to je to rozhodnutí, které spouští platnost celého mechanismu. Čili toto by vlastně mělo automaticky eh, být eh, platné. A tím bychom se také vyhnuli dalším spožděním eh, a mohli bychom poskytnout tu podporu, kterou tento režim má poskytovat. Paní předsedkyně, já jsem velice rád, že jsem tady mezi vámi, že jsem vám k dispozici, vám i radě a těším se na velice intenzivní spolupráci v nadcházejících týdnech, abychom tento návrh posunuli dál, dále rozvinuli a e, jsme vám k dispozici pro jakoukoliv dodatečnou informaci. Děkuji. Děkuji e, v této fázi se ptám, zda ještě si přejete něco objasnit. Tedy jménem předsednictví, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jen potvrdit, že eh, tyto pozněvací návrhy považujeme za vysoce prioritní Máme v radě pět zasedání v příslušné pracovní skupině, kde se snažíme dospět k dohodě o těchto pozměvacích návrzích k tomuto eh, nástroji. A pozměvací návrh, o kterém hovořil Rudolf Niesler, mm, vypadá, že už dosahuje velkého pokroku. Těšíme se také, že dokončíme práci v příslušné pracovní skupině rady co nejdříve a že budeme moci výsledek této práce předložit Koreperu v nejbližších týdnech. Děkuji. Děkuji. Eh, Ramora Manesku. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si poslední, pos, vzorně vyslechla to, co řekl pan Nisler a myslím si, že je velmi důležité přijmout tuto zprávu co nejdříve a abychom tak poskytli těm nejpostiženějším zemím finanční podporu, aby mohli pokračovat eh, ve svých projektech. Rozhodnutí snížit příspěvky těmto zemím, které spolufinancují ze svých vnitrostátních rozpočtů, tak to bude určitě velká úspora pro jejich rozpočty a tyto země tak budou moci využívat daných fondů, aby financovali projekty, která vytvoří pracovní místa, podpoří hospodářství a také podpoří eh, vzdělávání. Myslím si, že je důležité, abychom se ujistili v tom, aby pracovníci v těchto zemích, příslušné osoby, nejúčilněji využívali těchto zemí a záloh, které dostanou a proto bychom chtěli zjistit od komise, jakým způsobem se využívaly v roce 2010 zálohy a jakým způsobem je využíval těch pět zemí, které byly nejvíce postiženy krizí. My jsme zde pochopili, že zapotřebí podporovat tyto státy, aby tak mohli překonat tu složitou hospodářskou situaci, ve které se nacházejí. A musíme tedy přispívat účinným způsobem, ale musíme se také ujistit v tom, že vlády těchto zemí chápou, jakou mají odpovědnost při zprávě nástrojů podpůrných nástrojů, finančních nástrojů, které mají k dispozici. A z tohoto hlediska bych chtěla, abychom dostávali vyhodnocení této pomoci, která již byla poskytnuta právě proto, abychom se ujistili v tom, že zde nestrácíme čas a svoje úsilí a že skutečně jsme eh, výkonní. Prosím, Jan Ulbricht. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám podobnou poznámku a jednu otázku, protože především chci říct, že podporuji eh, tu myšlenku toho pozměňovacího návrhu. To je to politické sdělení, že budu podporovat eh, tento eh, pozměňovací návrh a to je, ten důležit, to, je to důležité. Ale ještě jednu poznámku. Evropská rada si musí uvědomit, že prostřednictvím toho rozhodnutí z června Politika soudržnosti eh, je nástroj, který bude použit eh, během řešení krize. Jestliže je tedy rozhodnuto, že bude tento nástroj použit, pak je to velice důležitá věc a nikoli něco marginálního. To musí být jasné, že potřebujeme do budoucna tento pružný nástroj. Za druhé, musíme si uvědomit, jednu věc. Musíme být velice jasně, musíme být velice jednoznační v tom, že je to dočasné. To není nová věc, ale je to prostě dočasná věc. To musíme velmi jasně definovat v tom novém nařízení, protože nové nařízení musí jasně toto říci. Máme tuto věc jasnou, a e, nemůžeme postupovat, jako kdyby se nic nedělo. E, bude nové nařízení a Eh, neznamená to, že to nařízení pak změníme, protože se něco nového stane. Už v tomto novém nařízení musí být jasně eh, toto řečeno v tvaru i v obsahu. A teď otázka důsledků. Eh, každá věc má své důsledky. A když tady máme tento postup, toto navýšení, tak to bude mít příští rok své důsledky i v těch zemích. Ty důsledky třeba budou v tom, že bude méně projektů nebo bude nižší spolufinancování. Jak jste řekli a opakovali, prostě tady, není žád, tady nejsou žádné peníze navíc. Bereme ty peníze na příští rok, použijeme je, to znamená, že e, příští rok bude méně peněz. E, ten výsledek se někde musí vyrovnat. A to co teď víme o těchto důsledcích? Bude to méně e, projektů nebo menší spolufinancování? To je velmi důležité, abychom si uvědomovali, jaké budou důsledky toho, co tady teď děláme, bez ohledu na to, že podporujeme tuto myšlenku. A teď ještě malá otázka. Všichni z nás neznají e, výraz e, doložka sunset clause. Můžete to prosím vysvětlit? Mr. Angurakis. Pan Angurakis? Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám následující připomínky. Za prvé, na první pohled se zdá, že toto opatření může pomoct těm zemím, které zápasí s známými problémy spojenými s krizí. Ale já to vidím tak, že jde spíš o to, jak věci vypadají, než jak to doopravdy, alespoň na základě mé zkušenosti z Řecka. A mám následující otázku. Je zjevné, že krize částečně vzešla z těch programů, které ty země celou tu dobu měly. Takže pokud chceme řešit krizi, máme tady také otazník, který se pojí s obsahem těch programů. Musíme zajistit, že ty programy a obsah těch programů nám pomohou krizi řešit a že ji naopak ještě nezhorší. Samozřejmě pokud máme nějaké, mluvíme o nějakých problémech, které se s programy pojí. A jinak bylo řečeno, že snížení spolufinancování by šlo ruku v ruce s krácením nebo s omezováním celé řady evropských projektů. A zdůvodnění bylo takové, že je lidé málo využívají. A mě by zajímalo, jestli toto kritérium malé účasti bude hrát určitou roli i v budoucnu. Třetí otázka se týká velkých škrtů, jejichž obětí jsou státní zaměstnanci mé zemi. Je možné, že ve veřejném sektoru se bude škrtat až o 40 zvlášť pokud je o ministerstvo financí, které má na starosti zprávu ASPA a dalších evropských fondů. Takže ta situace se bude jenom zhoršovat. Také si myslím, že snížení národního příspěvku a drastické omezení počtu evropských projektů bude znamenat, že někteří z těch, kteří měli přínos těch programů, budou mít ještě větší přínos, protože je zjevné, že když těch programů bude méně, tak na ně bude víc peněz. Takže pokud už někdo v programu je, tak dostane víc peněz. Ale většina pracovníků a zaměstnanců bude trpět víc a ta krize se ještě zhorší. Děkuji. Děkuji. Mají Teres Sanchez. Je Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci opakovat, jak těžká, velká je to krize a jak jsou důležité strukturální fondy. Ale my jsme v Evropské misi Solidarity a myslím si, že tato iniciativa je velmi důležitá. Já si myslím, že se nemusíme ani dívat na čísla, aby jsme zjistili rozdíl mezi částkou, kterou má k dispozici Řecko a to, co již bylo eh, tedy spotřebováno. Toto zvýšení o 10% je také důležité. Myslím, že také potřebujeme technickou podporu, aby tyto fondy mohly být využity rychle. Další věc. Měli bychom se zaměřit na budoucnost, na konkurenceschopnost, zaměstnanost, hospodářskou soutěž. Samozřejmě musíme to všechno vylepšovat. Dále musíme mít také na zřeteli spolufinancování. I když je toto spolufinancování malé, je důležité, aby vnitrostátní regionální orgány na tom ještě zapracovaly v tomto projektu nebo návrhu. Dále zde máme seznam zemí, které byly uvedeny tedy v dokumentu. A co se stane, pokud se další země ocitne v špatné situaci a stane se to náhle? Co se tedy stane, když nějaká další země požádá o takovou pomoc? Částky nebudou navýšeny. Toto nebo toto navýšení, jaké bude mít důsledky, jak řekl pan Olbrich? Co se stane? Bude méně projektů nakonec? Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, já bych skutečně chtěl uvítat to rozhodnutí navýšit spolufinancování až na 90 v těch členských státech, kde je obtížná situace z hlediska finanční stability. Není pochyb o tom, že to hrozí celé oblasti eurozóny. Když jsem mluvil s komisařem Hánem, když jsme o tom mluvili takto, tak spousta lidí vehementně reagovala a komisař Hán říkal ano, zvýšíme spolufinancování, ale ani on si netroufl navrhnout tolik jako 90%. Ano, já chápu, že to nebude natrvalo těch 90%, že z toho nebude pravidlo, ale že to bude výjimka. A ani to nedává smysl z finančního hlediska. Protože ty peníze nebereme z dalších let, pokud se teda nepletu. Je to tak, že EU platí víc, ale snižuje se národní příspěvek. Takže v konečném důsledku budeme mít ještě méně projektů. Takže ty země jako takové, členské státy jako takové za to zaplatí. Ale myslím, že je to dobré, protože je to výrazem evropské solidarity. A samozřejmě dělá se to v naději, že nejenom zajistíme stabilitu, ale také hospodářský růst. Takže já myslím, že dává smysl schválit toto opatření, protože toto opatření má jednak posílit určité projekty v těžkých dobách v zemi, nebo v zemích, kde byla absorpce už tak problematická. Nebylo dost vlastního kapitálu, národních příspěvků a nebylo to jenom kvůli krizi. Bylo to také proto, že nebyli schopní ty fondy absorbovat. Já jsem pracoval v místní a regionální samozprávě. Vím, jak to tam vypadá. Já si myslím, že toto nás nasměruje správným směrem. Musíme programy a projekty sledovat a musíme si být vědomi toho, že lidé musí ze široka otevřít oči. Náš výbor se na plenáce zabývá otázkou transparentnosti ve financování Evropské unie, zvlášť ve vztahu k regionálním fondům. Transparentnost znamená, že zajistíme, že pravidla hry jsou zcela jasná, protože ano, někteří lidé měli v posledních letech žně a to musíme zarazit, o tom není pochyb. Řecko i další země, které mají problémy, musí projevit určitý respekt a musí dodržovat pravidla hry. A proto musíme zajistit, že budeme mít kvalitní projekty. Kvalita musí být všude, protože jsme ve Řecku svědky útoku na udržitelnost. Řadou způsobů, řadou forem. Vezmeme si například nelegální stavby, v Řecku je celá řada nelegálních staveb, staveb bez povolení, které se budují. Údajně se udělují pokuty, ale ty pokuty nikdo neplatí. A trojka, včetně Evropské komise, tyto pokuty snižuje anebo zavírá oči. Trojka také eh, najednou říká, že musíme zrušit dvě třetiny našich železnic, protože údajně nemají dobré výsledky, ale nezlobte se, to se nedá udělat, to nejde, nemůžete zrušit infrastrukturu, která je naprosto zásadní, takže potřebuje transparentnost, znalosti a řádnou zprávu prostředků. A ty země, které to nezvládnou, které zaostávají, takovou pomoc potřebují aby byly schopné překonat problémy, s kterými zápasí jejich ekonomiky. Potřebujeme lepší osvětu, lepší poznatky, lepší monitoring, pokud jde o využití programu a realizaci programu. Ano, potřebujeme víc Evropy. Potřebujeme víc Evropy, abychom zajistili, že peníze, které se rozdělují, k něčemu povedou. toky prostředků a využití jsou dvě oblasti, na které se skutečně musíme zaměřit. A také je důležité podívat se na to z finančního hlediska. Musíme ty prostředky, které se rozdělují, sledovat z účetního hlediska. Musíme sledovat projekty při realizaci a v neposlední řadě potřebujeme také hodnocení ve prostřed období, abychom zajistili řádné výsledky. Já se omlouvám, ale musíme to zkrátit, protože jinak to nestihneme. Naši je Muča Kleva. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také uvítat tento návrh, i ten zrychlený postup, o tom zatím nikdo nemluvil. A velice krátce chci, stejně jako kolegové, říct něco o tom, v jakém pořadí ty návrhy přišly. Nejsem si pořád jistá důsledky těch 2,3 miliard eur pro rozpočet. Ráda bych ještě slyšela analýzu komise. Já myslím, že na to se ptáme všichni, nebo spíš všichni na to myslíme, ale nikdo se na to zatím nezeptal. Já myslím, že v této místnosti by nikdo nebyl proti takovému návrhu. Děkuji. Děkuji, Tomas Deutsch. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád řekl, že podporuji tento návrh. Považuji ho za užitečný. A samozřejmě beru na vědomí všechno to, co také řekla paní předsedkyně. Budu se snažit vyjádřit, vyjadřovat své stanovisko velmi stručně. Souhlasím s tím, co řekla paní Manesku a pan Olbricht a nebudu opakovat už jejich slova. Já jsem rád, když mohu podpořit tyto vynikající myšlenky, které zde byly vyřčeny. Ale mám dvě otázky. Za prvé, rád bych nejprve směroval svoji otázku k radě a ta druhá bude určena komisi. Tedy to, co řekla paní předsedkyně a další kolegové, tedy slyšeli jsme jejich stanoviska, vyslechli jsme si názor komise, rady, to všechno bylo pro mě uspokojivé, neměl jsem s tím problém, dokud neřekl zde kolega, že o tom již rada hovořila pětkrát a že brzy budeme mít k dispozici e, určitý výsledek. A když už se tedy pětkrát jednalo a ještě v budoucnu se plánuje, že již brzy, brzy zde bude nějaké řešení, tak už e, se rozsvící určitá varovná světelka v mé hlavě. Nevím, jestli jsem paranoik, tedy že na radě se skutečně všichni tak úžasně shodli, že pětkrát eh, se museli sejít a pětkrát se na všem tedy shodli. Nevím, jestli je to tedy správné nebo ne, nebo jestli to je varovný signál nebo ne. Takže chci se zeptat, proč po pěti kolách, kolech jednání se na radě ještě nedospělo k dohodě? Když jde vlastně o základní věci, jako je eh, zpětná platnost. A vypadá to tak, že o tom se ani nerozproudila diskuse, že rada a členské státy o tom ještě vůbec vlastně nejednají. To je takový protimluv pro mě. A ještě bych se rád zeptal komise na jednu věc. Minulý týden pan Barroso hovořil o Řecku a řekl, že v podobné situaci se nachází určité země. Země jako například Řecko. A v tomto smyslu hovořil i o určitých nástrojích politiky soudržnosti. Říkal, že co nejdříve a týkalo se to jeho návrhu, že nejdřív, co nejdříve by se toto mělo dostat na stůl rady a parlamentu. Mohli bychom se dozvědět trochu více o tomto tématu? Jaké jsou ty nové podněty, které by chtěl předložit pan Barroso? Co je to přesně za nové nástroje politiky soudržnosti? Jakým způsobem by se uplatňovaly při řešení krize? Takže my bychom tedy rádi zjistili, co to vlastně je a kdy je komise předloží. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom krátce principu bych s tímto návrhem souhlasil, ale jsem velmi zdrženlivý, protože z praxe se ukázalo, že pakliže se dávají laciné peníze, pakliže ten příspěvek je příliš vysoký, tak se nevždy efektivně vynaloží. Čili podpořím tuto záležitost pouze, budou-li jasná pravidla eh, kontroly, jasná pravidla pro zjednodušení těch procesů jako takových, aby byla zaručena efektivita aby byl zaručen růst a rozvoj. Děkuji. Thank you. And I would like to ask... Děkuji a nyní požádám komisi a radu, ale prosím, reagujte pouze na konkrétní věci a buďte co nejstručnější. Rudolf Niesler, děkuji. Děkuji vám všem. Já se to pokusím udělat telegraficky. Paní Manesku se ptala na ten poslední krizový balíček a jaký to mělo dopad. Připomínám, že v tomto výboru jsme k tomu měli diskuzi o zprávě, kterou jsme předložili za tímto účelem. Možná si vzpomenete, že jsme měli celou řadu různých opatření, opatření finančních i další povahy. A konkrétně jsme také měli určité informace o tom, co členské státy udělali s těmi zálohovými platbami, které dostali s těmi dodatečnými zálohovými platbami které dostali v rané fázi. Jan Olbricht. Vy jste mluvil o tom, že politika soudržnosti může pomoct, může být prospěšným nástrojem v kontextu krize. My se domníváme, že už se osvědčil a teď se dostává k druhé zkoušce Naším cílem je to, abychom v budoucích nařízeních měli hned na začátku ustanovení, která umožní přijmout opatření, která se budou využívat ve výjimečných situacích. Takže o této možnosti jsme uvažovali a v návrhu, který zítra dostanete, to najdete. Máte pravdu, když říkáte, že přes vyšší podíl, který teď dáváme ze strany Evropské unie, bychom mohli financovat méně projektů. Všem otázka zní, jak jako prioritu zajistit ty projekty, které už se chystají. A proto je naším cílem pomáhat po určitou dobu, pomáhat tím, že poskytneme víc peněz a také usnadnit spolufinancování na straně členských států, protože to je často, zvlášť v těch zemích, které se to týká, těžké. Nejde to udělat z národních zdrojů, ale musíme také eh, půjčovat kapitál, abychom zajistili spolufinancování a to by rozhodně pomohlo. Ta doložka sunset, co je to doložka sunset? To znamená, jestli by mělo být nějaké konečné datum, ve které vyprší platnost takového mechanismu spíš obecně, než aby se uplatňovalo koncové datum, které je v jednotlivých rozhodnutích Rady pro jednotlivé příslušné země, který se to dotýká. To byla jedna z věcí, která se projednávala v Radě. Pan Angorakis a pan Termopolos, na ty odpovím současně, na ty jejich otázky. Je důležité vědět, že tato opatření jsou rozhodně navíc k tomu, co už se dělá pro ty příslušné země, aby se vyčerpaly všechny možnosti, které máme, než budeme muset provádět změny v nařízení. Například reprogramování, nové naprogramování. To děláme u všech řeckých operačních programů v současné době. Také s výhledem přesunout určité činnosti v těch programech. A já myslím, že se v podstatě takové věci rozumí sami sebou. Když se podíváte na dramatický vývoj situace v Řecku, když se podíváte na současnou úroveň nezaměstnanosti, která dramaticky stoupla v posledních měsících, a především, když se podíváte na situaci v malých a středních podnicích. Takže kroky, které zajistí nové naprogramování a posílení takovýchto kroků, například konkrétně na podporu malých a středních podniků v Řecku, Tyto věci jsou naprosto nezbytné a vyplývají také z kontextu těch opatření v rámci nového naprogramování. A to, co navrhujeme, je navíc ke všemu ostatnímu. Paní Sanchez Smith se ptala, co se stane, kdyby byly i další země způsobilé aby dostali podporu v rámci tohoto programu. My jsme ten návrh postavili tak, že ta možnost tam je v případě, že by některá země spadala pod eh, některý z těch mechanismů, které máme v Evropské unii, v případě, že by byla způsobila pro pomoc. A v tomto ohledu jsou důležité například diskuze o, o takových věcech, jako je doložka sunset, protože pokud něco uzavřete v roce 2012 nebo 2013, tak bychom o tuto možnost přišli, nebo by to bylo omezené. Paní Kleber ještě jednou poukázala na dopad na rozpočet. Nepotřebujeme žádné další kredity. Mluvíme jenom o tom, že bychom využili ty kredity, které už teď jsou k dispozici v rámci politiky soudržnosti. A jde o to, abychom je vypláceli dříve. Rozdíl například u zálohové platby, ke které byste se potom vrátili, s nižší sazbou spolufinancování, jak říkal Jan Olbricht, to v našem návrhu není. Náš návrh je postavený na doplnění top-upu v průběhu času a pak se vrátíme k tomu běžnému maximálnímu spolufinancování, které by se vyžadovalo, a to by třeba znamenalo 85 u konvergence nebo 50 u konkurenceschopnosti. A to znamená, že z pohledu ex post, když se pak podíváte na dopad toho návrhu, tak uvidíte, že takový smíšený průměr je tam z hlediska celkového spolufinancování o něco víc, než je míra stanovená jako maximum v tom nařízení. Ale rozhodně to členským státům nestěžujeme, když vystoupí z toho mechanismu. To by mělo být jasné. Poslední otázka pana Dojče. Ta se týkala oznámení pana Barosa? Já myslím, že všichni víme, že krize ještě neskončila. Rozhodně ne. A snažíme se využít všechny možnosti, jak dál pomáhat. A zvažujeme možnosti poskytování veškerých podpůrných opatření, která by mohla být v současné chvíli nutná. Tolik zatím z mé strany. Děkuji. Pan Manesku, paní Manesku se chce vrátit ke své otázce, protože asi nebyla pochopena, ale velmi stručně, prosím. Děkuji. Já bych chtěla připomenout panu Nýslerovi. Já si velmi dobře vzpomínám na diskusi v komisi a já nejsem spokojena s tímto vývojem, protože všechno je založeno na vyhodnoceních, která poskytly vlády. Takže pokud se komise eh, pouze zaměřuje na tato vyhodnocování od vlád, tak a pan Nýsler řekl, že je to jediné, co mají k dispozici v tomto okamžiku, tak já si myslím, že bychom si tady neměli nic nalhávat. My se snažíme najít řešení pro naše problémy a z vlastní zkušenosti vím, že nevždy to, co dávají k dispozici vlády, odpovídá realitě. Já bych chtěla, aby nám komise poskytla skutečné vyhodnocení reálné. If, if like to... Budete chtít, prosím, odpovědět také stručně, prosím. No to je těžká otázka, paní Manesku, jak jistě víte. My teď eh, jsme vlastně v politice sdíleného řízení. To znamená, že tady je, tady jsou vztahy, které se opírají o důvěru, transparentnost, z hlediska poskytnutých údajů. Jak víte, je tady celá řada různých požadavků na podávání výkazů ze strany členských eh, států, abychom do komise dostali informace a mohli posoudit eh, a zhodnotit situaci v příslušném členském státě. To znamená, že když eh, jde o to, posoudit další vývoj, tak se spoleháme na údaje, které připraví členské státy ve své výroční zprávě o provádění. Tak, tak to musíme chápat. Promiňte ještě, ještě poslední věta. Eh, máme také tu globální odpovědnost posoudit dopad politiky soudržnosti. A jak víte, děláme to eh, periodicky a ne k nějakým specifickým eh, tematickým či globálním tématům. Děkuji, děkuji a nyní rada ministrů. Ano, děkuji. K té otázce, proč eh, tady bylo těch pět zasedání, no ta odpověď je jednoduchá. My jsme zkoumali věci velmi do velké podrobnosti a já mohu vyjmenovat eh, čtyři různé oblasti, ve kterých, o kterých jsme diskutovali. První oblastí je eh, rozpočtový dopad a rozpočtové důsledky návrhu. A v tomto smyslu jsme vedli diskuse eh, právě o té zpětné působnosti a také o zpětné platnosti. Další oblast, kterou jsme diskutovali eh, podrobně, byla úloha komise v celém procesu. Eh, komise navrhla určitou automatičnost v poskytování pomoci a o tomto aspektu jsme diskutovali. Další oblast v naší diskusi v radě, v pracovní skupině v radě, to bylo hledání cesty, jakou, té, té právní cesty, jak zajistit, že peníze budou použity opravdu pro podpoření růstu a zaměstnanosti a že se tedy soustředí ty finanční prostředky právě na tyto účely. Čtvrtá oblast eh, v našich diskusích eh, to bylo eh, jaké je odůvodnění, že ty peníze jsou skutečně v příslušné zemi zapotřebí. Čili to byly ty čtyři hlavní oblasti, o kterých jsme diskutovali v Radě. Děkuji, děkuji a já bych také chtěla dodat pár slov jako zpravodajka. Chtěla bych vám říci, že po všech těch zasedáních, eh, která jsem měla s radou a také s komisí a také po prvním zasedání eh, stínových zpravodajů včera, eh, musím říci, že připravují pozměňovací návrhy v několika oblastech a ta, právě ta otázka retroaktivity a také otázka doložky Sunset Clause, to jsou oblasti, kde se musíme věnovat věnovat otázce, jaké nejlepší řešení přijmout. A pak tady ještě jedna věc, o které se tady nehovořilo. Bude tady posuzováno, eh, jak eh, vlastně mnoho peněz se bude eh, věnovat na tu retroaktivitu. Další otázka jakým způsobem členské státy vstoupí do celého procesu, jak moc to bude automatické. Já bych obecně za to byla proto, aby to bylo takové trošku light, aby to nebyla plná automatičnost. Musíme zvažovat také eh, řešení, která by, které by vlastně administrativní zátěž snížilo na minimum. Bude to také určitou dobu trvat i v komisi. Třetí oblast to eh, je otázka eh, byrokratických postupů spojených s monitorováním, s kontrolováním a tak dále. Myslím, že je třeba použít již existující strategické eh, postupy poskytování výkazů. Čili to jsou ty tři hlavní oblasti, ve kterých budou ještě zpracovávat pozměňovací návrhy. A abychom celou věc ukončili, tak ještě chci říci, že máme termín pro pozměňovací návrhy 13. října. Je ten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 a chci ještě zopakovat stínovým zpravodajům, že se můžeme opět sejít někdy v příštím týdnu, když to budeme cítit jako důležité. A dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání a prakticky už na to nemáme vůbec čas, ale velice se omlouvám, budeme asi o 10 minut nebo 15 minut odložit začátek projednávání osmého bodu, ale my se teď věnujeme bodu 7, což je změna nařízení s v oblasti finančního inženýrství. Tady také máme eh, také máme na pozměňovací návrhy. Já nechci, aby se některé věci už opakovaly. Prosím, věnujme se jenom těm novým věcem. Prosím, Rudolfe, jenom tomu podstatnému a novému. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je návrh, který je zcela odlišný, zcela jiné povahy než ten první. Toto je čistě technický návrh. A opět, z čeho to vychází? Eh, Evropský eh, účetní dvůr zjistil, že existují členské státy, eh, které provádějí opakující se opatření v daných obdobích, což právně vzato nespadá do ustanovení článku 44 to znamená eh, nástroje finančního inženýrství a eh, pracuje se to vlastně, pracuje to vlastně s eh, fondy, které investují přímo. A účetní dvůr velmi správně upozornil, že takovýto typ akcí je potenciálně spochybnitelný, pochybný, a možná nesprávný. Ze strany komise společně s členskými státy jsme vyslali eh, misi na zjištění faktů, tedy vyšetřovací misi, a eh, bychom eh, zjistili, co vlastně přesně se v členských státech odehrává v této oblasti. A také samozřejmě máme vlastní právní experty, eh, kteří zkoumají, co eh, nařízení eh, povoluje a co nařízení nepovoluje. A zjištění je takové, že skutečně existuje určité, určité, určité rozpětí akcí v členských státech, které spadají pod akce, které probíhaly před rokem 2007 některé až do roku 1994. Podle předchozího nařízení to byly naprosto způsobilé akce. Měly právní oporu pro svou existenci. E, týká se to tady e, výlučně takzvaných starých členských států. A v těchto státech v dobré víře se postupovalo, protože nařízení výslovně nezakazuje takovýto typ akcí a proto oni v tom dále pokračovali. I za současného období. Naše právní eh, experti potvrzují, že tady skutečně je vlastně jakási, jakási právní vakuum, jakási právní díra v tom nařízení. A to i přesto, že tyto akce nejsou zakázány, nejsou tady na druhé straně ustanovení, které by umožňovaly eh, použití eh, takovýchto revolvingových opatření. Takže máme v úmyslu vytvořit něco, co bych nazval korektivním opatřením v pozměňovacím návrhu. To znamená, že poskytneme členským státům právní jistotu, která jim umožní pokračovat v těchto akcích, které teď považujeme za akce, které odpovídají dobrým postupům, které byly uznávány v dřívějším období. My bychom v této fázi nechtěli eh, tyto eh, akce znemožnit, protože naším cílem je podpořit veškeré možnosti využít evropské peníze, eh, aby měli ten pákový efekt a právě tak to tady je u těchto, u těchto revolvingových akcí, vlastně přispívají k takovému pákovému efektu. Tady před sebou máte návrh který se týká přípravy eh, jak napravit to, to právní, tu právní díru, tu právní eh, vaku, to právní vakuum. A eh, máme tam také určitá vysvětlení v samotném nařízení, která doposud posud jsme používali ve vztazích členských státech a je tam například otázka, otázka tedy e, vysvětlení na některých e, postupů finančního inženýrství. Dáváme tedy věci na svá správné místo v příslušném nařízení. Dále jsme navrhli vložit e, několik ustanovení Dohodli jsme se s členskými státy na dobrovolné bázi. V případě, že eh, to vlastně přijímají jako pravidelnou věc, to znamená podávání výkazů o využití finančního nástroje. V současném nařízení máme ustanovení, jak Eh, spustit a ustavit takový finanční nástroj, ale nejsou tam žádné povinnosti podávání výkazů. A jak se postupně takovýto finanční nástroj eh, vyvíjí, možná i za rámec našich očekávání, tak eh, máme někdy nedostatek údajů, které by nám umožnily provádět další monitorování to je jeden bod v našich diskusích, které se týkaly dialogu s Evropským účetním dvorem. A proto navrhujeme vložit dobrovolné podávání zpráv ze strany členských států. a v rámci e, přípravy e, ročního poskytnutí ujištění o správnosti navrhujeme, že členské státy poskytnou informaci v rámci normálních platebních postupů o platbách, které proběhnou ve finančním nástroji, stejně tak jako v zálových platbách eh, v rámci státní podpory. Cílem je umožnit eh, účetním expertům Evropské komise mít přesné účetní výkazy. Cílem je rozlišit kategorie plateb. Eh, u těch případů, kde jde o vlastně předem poskytnuté platby. Takovéto informace jsme doposud také k dispozici neměli. V celém tom platebním postupu. Pak jsme dále navrhli, předložit tedy návrh na určité urychlení některých plateb, těch plateb, které eh, existují v rámci finančního inženýrství, eh, aby se dostali co nejrychleji ke konečnému příjemci. Je tedy ustanovení, které říká, že eh, ta platba v daném fondu nesmí zůstat déle než dva roky. Tento návrh jsme předložili, i když víme, že bude obtížné v této fázi, ve které se již nacházíme v rámci provádění těchto akcí, tam to bude už obtížné. A jsou tady některé smluvní, některá smluvní ujednání mezi řídícím orgánem a správcem fondu, případně zprostředkujícím orgánem v rámci diskusí v radě a také v diskusích s právní službou rady eh, se nám dostává určitých eh, námitek, že to může být velice kritické z hlediska právního dopadu. Musím říci, že v tomto konkrétním eh, bodě. Po dvou letech máme opravdu velice konstruktivní eh, diskusy v radě s členskými státy. Členské státy uznávají, že eh, tato žádost je oprávněná a bylo dohodnuto, že v budoucích ustanoveních eh, ve finančních nástrojích budou platit takováto kritéria. I když se domníváme, že teď, po té, co jsme vyslechli členské státy i právní službu rady, tak se domníváme, že je na místě, aby komise stáhla svůj původní návrh. Nicméně si myslíme, že pro další programovací období to bude oprávněné. A proto jsme požádali, eh, aby tady bylo výslovné prohlášení, že tento bod bude platit v tom budoucím balíčku, až se bude projednávat ten budoucí balíček o strukturálních fondech. Co můžeme vyvodit z celého procesu diskusí v Radě? Můžeme říci, že to byla velice konstruktivní diskuse, došlo k určitým technickým úpravám textu, abychom měli jistotu, že věci opravdu řešíme tak, jak je potřeba a že se zabýváme eh, všemi aspekty, které je potřeba řešit v této nové kategorii návratné pomoci. Eh, provedli jsme také určité úpravy mezi ustanoveními o podávání výkazů a o výkazech o výdajích. Tak jak eh, kolegové z rozpočtové oblasti zdůrazňovali, že by to mělo být trošku méně těžkopádné, takže tady byly určité možnosti úprav v těchto dvou oblastech. Komise také souhlasila, že když členské státy Eh, nám budou muset poslat eh, jednou ročně povinný výkaz o stavu provádění tohoto finančního nástroje, pak komise eh, vypracuje schrnutí, syntetickou zprávu o všech těchto informacích, které získá aby celý postup byl plně transparentní a bylo jasné, jak se tato opatření uplatňují. Paní předsedkyně, Viděl jsem návrh zprávy, kterou eh, předkládáte. Viděl jsem také řadu pozměvacích návrhů, které jsou předkládány. A tak eh, můj první dojem, moje první reakce je, že eh, velmi mnoho těch pozměvacích návrhů jde opravdu přímo k věci, tak jak se to ukazuje i ve světle diskuse v radě. a my se snažíme najít co nejefektivnější postup další práce. A já vás ujišťuji, že jsem k dispozici pro jakoukoliv další informaci, pro jakékoliv další schůzky, které budou zapotřebí, abychom pokročili vpřed. A to, co jste vypracovala, paní eh, zpravodajko, to je bezesporu velice dobrý základ pro další práci. Děkuji. Děkuji a nyní Elizabeth Schroeder, prosím. Vielen Dank. Um... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Dobrá, my jsme již několikrát projednávali téma tohoto nařízení a jeho změn. Paní Hibner řekla, že projednávala toto téma se stínovými zpravodaji. My chceme, aby tato technická změna byla provedena co nejdříve, protože takovým způsobem ti, kteří mají na starosti návratnou pomoc, budou mít eh, určitou právní jistotu. Na druhou stranu si myslím, že je důležité, aby komise dostala správné informace. Musíme udělat vše možné, aby tomu tento nástroj nezabránil. Různé členské státy mají různé nástroje a postoje. Některé státy říkají, ne, je to velmi složité, další říkají, musíme zjistit, kdo je příjemce pomoci a všech těchto peněz. V každém případě je velmi důležité, aby tento nástroj byl realizován co nejdříve a aby zde nedocházelo k podvodům na úkor evropského rozpočtu, protože to by poškodilo tuto návratnou pomoc. Hovořili jsme o dvou letech. Komise požadovala tyto dva roky. Ale vypadá to tak, že to nebude možné že nebude možné prosadit tento postoj. Také se zdá, že postoj paní zpravodajky se může změnit. Paní Hibner ve své zprávě navrhla celou řadu změn. Změn, které budou znamenat velké zjednodušení. Je dostatečné to, co navrhla paní zpravodajka, nebo ne, aby komise, parlament a vztah mezi těmito institucemi s účetním dvorem, aby toto všechno fungovalo. A souhlasí komise s tím, co navrhuje paní zpravodajka? Je to dostačující? Bude to možné prosadit také v radě nebo ne? Protože já mám dvě priority. My chceme vědět, kde skončí peníze kam se vlastně poděly peníze evropských daňových poplatníků a jak se utrácejí tyto peníze, protože to je také součást budování Evropy. Já připomínám zprávu o transparentnosti, kterou vypracoval parlament a tato zpráva vlastně stanovuje úroveň transparentnosti, kterou chceme mít. Na druhou stranu také nechceme zvýšit eh, papírování vlastně administrativní břemeno, protože se zde jedná o malé projekty, takže bychom neradi viděli zvyšování byrokratických postupů. A ještě mám jednu malou otázku. V článku 45a se hovoří o tom, že by v praxi nebyly uplatňovány standardy článku 55 stávajícího nařízení. Proč to říká komise. Já si myslím, že tyto standardy, tyto normy by měly také platit pro projekty, které počítají s financováním pomocí tohoto finančního nástroje. My bychom chtěli, aby to, co stojí v článku 57, bylo zrušeno. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl něco dodat k tomu, co tady právě zaznělo. A chci se zaměřit na otázku úspor a využití prostředků v členských státech. Členské státy usilují o dobré výsledky, ale někdy se jim to prostě nedaří. A někdy naráží na nějaké překážky programování může probíhat, ale často dochází ke spoždění v oblasti eh, dotací, které se vracejí. Takže jaké pojistky můžeme zavést? Jsem rád, že už teď tady máme právní povinnost, která má zajistit, že finanční příspěvek, který vyplatí správní mořitící orgán při vytváření nástroje finančního inženýringu, spadá do toho dvouletého období, té dvouleté lhůty. Pokud v průběhu dvou let výsledek není, tak ta částka, která nebyla využitá, bude odebrána. To je velmi důležité a je to bezprostřední opatření, které lze podniknout, ale já si myslím, že potřebujeme i mírnější formy intervence – Například transparentnost. Mluvila o tom paní Šrederová, já už jsem o tom taky mluvil. Musíme zajistit, že údaje, které vyplynou z vyhodnocení, budou zveřejněny. A mám na mysli hodnotící údaje nebo údaje pro hodnocení, které členské státy stejně komisi posílají a správní orgány nebo řídící orgány stejně komisi posílají. Jsou to údaje, které se týkají postupu jednotlivých projektů. A musíme zajistit, že budeme mít pravidelné dynamické zprávy, hlášení i prozatímní průběžné zprávy, když to bude nutné. A já myslím, že tím bychom zajistili demokratický a univerzální systém monitorování, aniž by to vedlo k nějaké další byrokracii. Nevedlo by to k další byrokracii, protože komise ty údaje od členských států stejně dostává. Ty údaje by se nejen zveřejňovaly, ale my bychom také věděli, kdo postupuje dobře a kdo zaostává. A mě by zajímalo, jestli plánujete v tomto ohledu nějaká opatření. Děkuji. No, děkuji, Ovice Kleva. Já doufám, že budete stejně stručná jako posledně. Já jsem tím známa. Já bych také chtěla uvítat tento návrh, zvlášť to, co nám komise říkala o tom, že chce odlehčit administrativní zátěž. Já doufám, že ten návrh projde bez nějakých problémů Já myslím, že takový postup je odpovídající pro tento typ návrhu. Ale já myslím, že je to důležité. A musíme to uplatňovat i na ty programy, které už teď máme, které teď platí. Já nechci otevírat otázku těch dvou let, protože o tom už jsme tady mluvili. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že znovu začneme komisí a potom přejdeme na radu pokud to bude nutné, ale nejprve komise. Děkuji. Já bych rád začal tou otázkou na ty dva roky. Když jsme to navrhli, tak jsme si byli vědomi toho, že je to opravdu oříšek. Byl to problém v našich diskuzích s účetním dvorem na základě určitých zjištění, Šlo o to, že ty peníze by se měly předávat rychleji v kontextu finančního inženýringu. A objevili jsme případy, kdy to zjevně bylo příliš pomalé. A musím říct, že v této fázi se také musíme zamyslet nad tím, že v prvních nebo v několika případech se už pokoušíme takovéto nástroje zřídit, zvlášť v zemích, které zatím takové zkušenosti nemají. A tím se některá z těch spoždění vysvětlují. Nicméně, obecně řečeno jsme zjistili, že by se platby měly plánovat, platby, které se z takových fondů vyplácejí. A do jisté míry by to mělo odpovídat tomu, že potřebujeme efektivním způsobem využívat prostředky k tomu, abychom na trh uvedli finanční produkty. My jsme měli pocit, že to, co do toho patří, se také odráželo v diskuzích s členskými státy. V pozdní fázi návrhu to pak hrozí tím, že to naruší celý postup. Konkrétně proto, že se jedná také o smluvní ujednání a ta jsou závazná pro ty, kdo ty prostředky spravují. Tomu věnujeme velkou pozornost a chtěli bychom se tomu vyhnout. Rozhodně bychom chtěli zajistit takovouto kázeň, ale chceme se také vyhnout nějakému narušení celého postupu. A z právního hlediska vám mohu říct, že právní služba nám říká, že jsou tady skutečné obavy, co se týče právní jistoty a legitimních očekávání partnerů, kteří se těchto operací účastní. A to bychom nechtěli narušit proto od toho komise upustila, ale jak jsem říkal, za předpokladu, že zajistíme, že v dalším programovacím období takové ustanovení mít budeme, aby se zajistilo, že budeme mít to kázeň, pokud je o předávání prostředků. Paní Šreterová mluvila o zjednodušování výkaznictví. Ano, Výsledkem té diskuze by mohlo být to, že návrh trošku zjednodušíme. A to v tom smyslu, že především v té části, kde se poskytují další informace v kontextu platebního procesu, komise bude mít možnost získat informace, které se vyžadují, aby příslušný finanční pracovník splnil svůj úkol. To znamená, aby se kvalifikovala ta část platby, kterou považujeme za zálohu. To znamená, že tuto informaci už bychom nepotřebovali z toho souhrného výkaznictví. A to znamená zjednodušení. A protože to budeme mít jako standardní platbu, tak ta otázka časová už nehraje žádnou roli. Protože prostě jde o to, kdy ta žádost na oplatbu přijde. To se tedy týká zjednodušení výkaznictví a my jsme si říkali, že to asi bude nejúčinnější způsob, jak to zjednodušit v kontextu každoročních výkazů. Znamená to, že by to přišlo v polovině roku, a komise souhlasila s tím, že na základě těchto zpráv, těchto výkazů, těchto hlášení vždy v říjnu každého roku předložíme souhrnou zprávu o stavu implementace na základě informací, které přijdou od členských států. A tyto informace rozhodně budou obsahovat to, co už jsme dostali od členských států na základě dobrovolných hlášení, která už fungují. A mimochodem, první zprávu na základě těch dobrovolných hlášení budeme mít hotovou v příštím měsíci. A cílem bylo pokračovat v něčem takovém. Paní Šreterová se také ptala, proč tady máme tato ustanovení o neuplatnění článku 39, 56 a 57, jestli to mluvil článku 57, pokud je o finanční nástroje. Toto ustanovení jsme především dali do toho nařízení pro ujasnění. Toto ustanovení jsme zatím měli ve vysvětlujících poznámkách a členské státy si jich byly vědomy. Ty tři články se týkají velkých projektů, projektů, které vedou k nějakým příjmům a trvanlivosti. A když mluvíte o finančním nástroji, tak je okamžitě jasné, že tato ustanovení neplatí. Proč? Protože pokud jde o prostředky, například, pokud jde o fondy, fond nepovažujete za nějaký velký projekt fond neposuzujete stejně jako grant, který dostane nějaký podnik. Tam by potom vyvstala otázka trvanlivosti. Pokud by se ukázalo, že by se třeba činnost tohoto podniku mohla přesunout z jedné země do jiné. Takže já myslím, že ta logika je naprosto jasná pokud je o finanční nástroje, ta ustanovení nedávají smysl. A já myslím, že jsem odpověděl na otázku pana Dremopolose na to výkaznictví, jak jsem říkal. Z naší strany předložíme zprávu na základě toho, co dostaneme členských států. Mnohokrát děkuji. Než dám slovo na minutku radě, chtěla bych také říct, že samozřejmě, až v budoucnu rozhodneme, že budeme mít jenom ty dva roky a pak to jakoby vyprší, tak budeme potřebovat jednoznačná pravidla, jak ty prostředky znovu klasifikovat a tak dále. Myslím, že tady nám něco chybí a proto jsme se dohodli, že to dvouleté období by tam být nemělo. Už nikomu dalšímu slovo nedám, teď dostane slovo na minutu rada. Děkuji. Já nebudu opakovat to, co už bylo řečeno, co už říkal zástupce komise. Já myslím, že mohu jen potvrdit, co Rudolf Nisler říkal. A mohu obecně říct, že to, co jsem viděl v návrhu zprávy na slyšení pro výbor pro regionální rozvoj, jsem viděl ta, ty pozměňovací návrhy, tak to rozhodně odpovídá, abych tak řekl, našemu uvažování v radě. Děkuji. Vážení kolegové, tím bych ráda uzavřela tuto diskuzi. Lhůta pro pozměvací návrhy je také 14. října. A od komise a od rady jsem také dostala slib, že když to bude nutné, všichni zpravodajové se mohou sejít, aby si některé věci ujasnili. Děkuji vám za tuto diskuzi a teď přejdeme té trošku kratší době, kterou teď máme, k jedné z nejdůležitějších, pokud ne vůbec nejdůležitější studií, kterou jsme kdy udělali o budoucnosti politiky. A především chci přivítat Johna Bachelora a Carlose Mendese a bez dalšího dám slovo profesoru Johnu Bachelorovi. Good afternoon, uh, chair. Good Dobré odpoledne, paní předsedkyně, dobré odpoledne, vážení členové výboru. Mnohokrát vám děkuji za pozvání na tuto schůzi a za příležitost seznámit vás s naší zprávou. Já se jmenuji John Bachtler, po mé levici je můj kolega Carlos Mendes. Oba jsme Výzkumného centra pro evropskou politiku a jsme velice rádi, že vás můžeme seznámit s naší studií, kterou jsme prováděli eh, spolu s kolegyní Fionou Vyšler a odborníky z různých zemí. Pokud je o tuto prezentaci, na úvod bych chtěl něco říct o budoucnosti politiky soudržnosti z hlediska architektury politiky a rozpočtových aspektů. A můj kolega Carlos Mendes se potom zaměří na obsah té politiky. Jsem si jistý, že řada z vás už viděla, že ta zpráva je velmi podrobná. Takže my projdeme jenom ty hlavní oblasti a zaměříme se na ty části, které budou zvlášť intenzivní z hlediska budoucího vývoje této politiky. Struktura výzkumu vychází z přístupu analýzy a my jsme se snažili posoudit výhody a nevýhody alternativních politických možností, abychom pochopili, v čem spočívá hodnota jednotlivých reformních možností. Vychází to ze systematického posouzení akademické a politické literatury a také z modelování rozpočtových výsledků. Takže to je v podstatě takové papírování. Jsme si také vědomi řady omezení. Nejdůležitější je, že zprávu jsme dokončili v srpnu tohoto roku. To znamená ještě než se dostali do oběhu návrhy na řízení. Na obrazovce teď máme hlavní body, které máme ve studii. Kromě architektury politiky jsou tam cíle, územní rozměr, strategická soudržnost na programování, podmíněnost pobídky, sledování, model zajištění a přidaná hodnota. Název zprávy je vize a možnosti. A než se pustíme do těch možností pro politiku, já myslím, že je důležité v rámci vizí zdůraznit, že jsou tady různé názory na to, čemu má ta politika sloužit. Jeden názor říká, že ta politika je v podstatě mechanismus pro redistribuci, v podstatě pro rozpočtové převody. A jiný pohled na věc říká, že cílem politiky je rozdělovat, neboli souvisí s politikou rozvoje. Další oblast, další sporná oblast se týká úlohy této politiky v rámci strategie Evropa 2020. A tady máme rozporuplné názory, které vycházejí z různých představ o vyváženosti teritoriálního sektorového přístupu na jedné straně a centralizovaného a delegovaného způsobu zprávy. A v tomto grafu, který máme také ve zprávě, vidíte různé rámce, abych tak řekl, rámce pro analýzu a ukazuje to, jak by se ta politika měla vyvíjet. Nahoře vlevo máme nálepku územní kontraktualismus. Já myslím, že z toho vychází komise a politiku stručnosti vidíme jako jakýsi nástroj, jak realizovat eh, strategii Evropa 2020, ale na základě teritoriálního přístupu. Naopak, dole vlevo Máme územní experimentalismus, což možná lépe vystihuje úlohu regionu a orgánů místní samozprávy a jejich zájmy. Také vycházejí z určitého místa, ale jde také o povahu strategie Evropa 2020. Vpravo vidíte antitezi toho územního přístupu, který v podstatě vychází spíše ze sektorového pohledu na věc je to sektorový funkcionalismus a to je v zásadě pohled ze zhora dolů, pohled na to, jak by se měla realizovat strategie Evropa 2020, který zavírá oči před územními aspekty, ale například je to typické pro zprávu Světové banky o vývoji rozvoji ve světě. A pak tam máme měkký eh, koordinační přístup nebo sektorovou koordinaci ta se také orientuje na jednotlivé sektory, ale spíše ze zdola nahoru. Víc k tomu nebudu říkat, chtěl jsem jenom zdůraznit různé pohledy na to, o co vlastně jde v politice soudržnosti a jaký vztah by to mělo být, eh, mít ke strategii Evropa 2020. Není architektura politiky. Jedním z cílů naší zprávy je usnadnit debatu o dopadech návrhu komise – z hlediska způsobilosti a financování regionů. To se špatně posuzuje v této chvíli, protože nemáme všechny nezbytné údaje ani předpoklady, ze kterých vycházejí návrhy komise, ale z toho, co víme, například pokud jde o sdělení rozpočet 2020, vidíme, že architektura a související mapa politiky soudržnosti by se vyvíjela takto. Za prvé, zdá se, že definice konvergence regionu konvergence by se neměnila, až na to, že by to vycházelo z průměru z Evropské 27 a ne 25. Za druhé, ujednání, která teď platí pro rušení a zavádění různých kategorií by platit přestala a místo toho bychom měli novou kategorii přechodních regionů, transitních regionů a tam by spadaly regiony, které teď měly statut konvergence v období 2007 až 2013, ale kde HDP narostl na více než 75 průměru EU, počítáno na hlavu, a byly by tam i další regiony, jejíž HDP na hlavu je mezi 75 a 90 v průměru EU. A poslední věc. Stá se, že kritérium způsobilosti pro fond eh, soudržnosti by zůstalo stejné, ale vycházelo by z té evropské 27 a ne 25. Co by to znamenalo? Za prvé, pro fond soudržnosti zřejmě na na základě údajů za období 2008 až 2010 by se kvalifikovalo asi 13 členských států pro fond soudržnosti. Všechny, celá dvanáctka, kromě Kypru a Portugalska a Řecka, ale na základě vyjednávání o současném období se očekává, že pro Kypr by se mohla najít nějaká přechodná ustanovení. Pokud jde o dopad pro strukturální fondy nebo způsobilost pro strukturální fondy, tam je to složitější, protože nemáme nejnovější regionální údaje o HDP, která by nám umožnila posoudit průměry za období 2007 až 2009, ale ve zprávě máme určité odhady na základě národních údajů o HDP za rok 2009. Co jsme zjistili? Hlavní je to, že by se hodně snížilo současné pokrytí regionu konvergence. A mělo by to také značný dopad na mapu způsobilosti na základě té nové transitní nebo přechodové kategorie. A ty přechodové, nebo možná bychom měli říkat méně rozvinuté regiony, by spadly ze současných 32 populace EU na 24 Přičemž by se to zaměřilo na 16, spíše než 18 členských států, jak je to teď. A Německo a Malta by neměly vůbec žádný statut konvergence. Osm členských států by přišlo o populační krytí a osm členských států by neměnilo statut na základě našich výpočtů. Ty přechodové regiony by podstatně pozměnily mapu pomoci. Za prvé, na základě eh, tohoto záhlaví těch přechodových regionů bychom měli ty části EU, které jsou teď regiony konvergence a které by tam jinak nebyly v dalším období, ale do této nové kategorie by spadaly. A to znamená asi 35 milionů obyvatel z Evropské 27. A většina těchto obyvatel by byla v Německu, Španělsku a Polsku. A tato kategorie by byla důležitá i pro Slovinsko a Řecko. Ale tato kategorie přechodových regionů by zahrnovala i další regiony, kde je HDP na hlavu od 75 do 90 průměru EU. A máme asi 44 milionů obyvatel, v těch regionech to je asi 9 obyvatel z Evropské 27. A tyto regiony jsou všechny v Evropské 15. Zatážá z Belgie, Řecka, Francie a Spojeného království. A je to koncentrované ve Francii a Spojeném království. Řada z nich jsou regiony, které nikdy neměly statut regionu konvergence – a poslední věc, zbývající regiony by spadaly do kategorie konkurenceschopnosti, nebo byly by to takové ty více rozvinuté regiony, neboli ty, které se nekvalifikují pro budoucí statut konvergence nebo přechodového regionu. A tam by v zásadě byl počet obyvatel stejný a bylo by to soustředěno, jak by se dalo očekávat, do 15. Je tam Dánsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko. To by celé spadalo do těch regionů konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Samozřejmě další podrobnosti najdete ve zprávě, to byly jenom takové hlavní body, pokud je o způsobilost. Teď, když se podíváme na otázku rozdělování prostředků, neboli kdo by ty peníze dostal, nebo jak by se ty peníze rozdělovaly. Tady měla být tabulka, ale nějak se nám nechce z technických důvodů objevit. Já vám jen řeknu, jaký hlavně aspektů se to týká. Návrhy komise předpokládají 346 miliard na politiku soudržnosti. A to znamená mírné snížení něco pod 5%, pokud jde o prostředky, které byly přiděleny politice soudržnosti. U dvou důležitých složek té politiky, u regionu konvergence a u fondu soudržnosti, by e, závazky a platby spadly téměř o pětinu, pokud jde o regiony konvergence. Naopak, příděly pro tu přechodovou kategorii by se zvýšily téměř o polovinu, a také by se zvýšily částky pro územní spolupráci o více než třetinu a pro regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost o pětinu. Ale je důležité, že tyto posuny v přidělování prostředků se částečně shodují s tím, jak se to mění z hlediska způsobilosti. Když se podíváme na intenzitu neboli, jak vypadají příděly na hlavu v těch způsobilých regionech, vidíme jiný postup, jiné vzorce. Pro obyvatelstvo v regionech, které stále ještě jsou regiony konvergence, by došlo k navýšení přídělu na hlavu. tež by platilo pro ty, které dostávají prostředky z Fondu soudržnosti. Ale kapitálové příděly pro ty, kdo dostávají prostředky na základě té nové přechodové kategorie, by to hodně pokleslo asi ze 100 eur na osobu asi na 70 eur na hlavu v tom novém období podle těchto návrhů. Je zajímavé, že ta intenzita pro regiony konkurenceschopnosti má být mnohem vyšší v dalším období. A já myslím, že také stojí za to upozornit na další důležité dopady těchto návrhů. pro mechanismy pro přidělování prostředků. A nejdůležitější z nich jsou zjevné změny limitů, absorpčních limitů pro politiku soudržnosti. Navrhuje se, že by to bylo 2,5 GNI. A to je velký rozdíl, když se podíváme na současné období. A také se zdá, že stropy by mohly platit jenom jeden rok z hlediska výpočtů. Bylo by to HDP za jeden rok, nezohlednil by se, ne, nezohlednila by se prognoza růstu, ale to zatím není jasné. A také není jasné, jestli by platil požadavek rozdělení jedna třetina a dvě třetiny mezi strukturální fondy a fondy soudržnosti pro Evropskou dvanáctku. A také není jasné, na jakém základě by se počítali příděly pro ty přechodové regiony. Předpokládá se určitá záchraná síť pro ty regiony, které jsou teď regiony konvergence a které přijdou o tento statut. Z našich výpočtů vyplývá, že asi dvě třetiny celkových přídělů pro tu novou přechodovou kategorii by šly do těch eh, bývalých regionů konvergence a asi třetina do těch nových regionů s progresivní intenzitou pomoci. Já jsem to prošel hodně rychle, jenom abych upozornil na hlavní otázky, které tady vidíme my z hlediska výpočtu. A možná, že stojí za to krátce zmínit, jak také píšeme ve zprávě, parametry pro debatu, která proběhne v nadcházejících měsících ale a v nadcházejícím roce. Je jasné, že národní postoje ještě nejsou uzavřené, ale už teď vidíme z určitých prohlášení, že za prvé půjde o debatu celkové úrovně financování přidělené na politiku soudržnosti a velká část té debaty se bude týkat celkových prostředků přidělených v rozpočtu EU. Názory se liší na to, kolik by mělo jít na politiku soudržnosti a zvlášť několik členských států tvrdí, že by to mělo klesnout. Druhá oblast se týká otázky způsobilosti a finanční koncentrace Přičem jsou tady rozdíly mezi členskými státy. Některé říkají, že způsobilé by měly zůstat všechny regiony, zatímco další státy se domnívají, že těm nejbohatším zemím bychom měli prostředky odebrat. A já myslím, že se dá říct, že návrh na tu novou přechodovou kategorii, prozatímní kategorii je sporný. Mezi členskými státy si sice našel podporu v několika případech, ale několik je zásadně proti takovéto přechodné kategorie s limity, které vycházejí z HDP a dali by přednost tomu, kdyby to byla nějaká varianta toho, co máme teď z hlediska eh, rušení pomoci. Další zásadní věc, o které jsem zatím nemluvil, je podíl na, na finanční obálce, která je přidělena na ESF a fond soudržnosti a je tady také otázka, jestli by se to mělo definovat ex ante. Já myslím, že téměř všechny státy, které se k tomu vyjádřily, tento návrh zamítají. A poslední věc, zase o tom jsem také nemluvil, zřízení určitého prostředku, který by absorboval určitou část tohoto rozpočtu. To také vyvolalo určité negativní reakce, zvlášť ze strany regionu, ale i členských států, protože mají strach, že dojde k větší centralizaci a sektoralizaci této politiky. Tolik tedy k architektuře této politiky a k rozpočtovým aspektům. A já teď předám slovo kolegovi Carlosovi Mendesovi, který pozorní na hlavní výstupy z naší zprávy, které se týkají budoucího obsahu této politiky. Děkuji. Thank you and good afternoon to, to everybody. Děkuji. Eh, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, vážení členové. Já se budu věnovat některým eh, klíčovým eh, bodům v oblasti politické dimenze této reformy. Samozřejmě eh, je tady celá řada cílů eh, u této politiky, celá řada dimenzí a také vazeb na širší eh, ekonomické vazby cíle v EU. Je tady i určitá instrumentalizace jakožto pákového efektu v období krize to také vedlo k určitým kritickým vyjádřením v literatuře. No, v tom smyslu, že cíle jsou trošku zmatené, trošku uh, propojené, nejasné. Bez ohledu na tyto kritiky, které nejsou zcela spravedlivé, protože samozřejmě pilotika vždycky je více eh, dimenzní a Samozřejmě i domácí politika, i regionální politika má také více dimenzí. Eh, takže klíčové body tady eh, můžeme říci, že je skutečně zapotřebí, aby byly věci jasněji v těch cílech jednoznačně formulovány. Především, abychom rozlišili různé úrovně, eh, různé strategické a operativní eh, cíle, abychom přesněji formulovali cíle ne jenom na evropské úrovni, ale také eh, abychom diferencovali cíle od těch dalších aspektů abychom vyjasnili eh, přínos eh, k spravedlivému přístupu, to je klíčové doporučení v různých zprávách a také je třeba jasně definovat všechny tyto aspekty. Podívejme se na územní dimenzi. Ta se samozřejmě posiluje eh, vždycky, ovšem Eh, to bylo součástí této, cílu této politiky. Ve zprávě o soudržnosti komise vyjádřila několik myšlenek, jak podpořit tuto územní dimenzi. Bere v úvahu eh, větší eh, soustředění se na územní specifika v regionech, na přírodní, demografické aspekty, specifické aspekty daných území a také hovoří o tom, že je možné posílit eh, tu městskou agendu, eh, to komisi leží velmi na srdci a také je tady otázka funkčního řízení a v neposlední řadě posílení, eh, posílení územní spolupráce a mikroregionů. Členské státy byly do jisté míry eh, skeptické v této reakci na vývoj eh, soudržnosti i na některé aspekty korektivní, například posílení městské agendy, urbání agendy, eh, kdy se požaduje určitá specifikace měst, podle toho, jak to vidíme i v literatuře, i jak to studujeme, tak můžeme říci, že eh, nové zdůrazňování důvodů územního rozvoje to eh, vede k určitým zásahům ze strany komise, které, jak to vidíme, jasněji eh, se soustředují na pomoc rozvoje společenství, je také možné zdůraznit ještě, posílit ještě přidanou hodnotu Eh, více zdůraznit projekty, které mají přeshraniční působnost a přeshraniční přínos, snažit se o větší konzistentnost s dalšími politikami a také eh, se soustředit na celkový politický rámec a zjednodušit administrativní postupy. To je bezesporu jednou z velkých priorit ve všech těchto projektech a samozřejmě Eh, také by tady mělo být eh, daleko větší zviditelnění územní dimenze eh, a lépe využít těchto otázek územního rozvoje. Podívejme se nyní na strategickou koherenci a programování. Komise samozřejmě navrhuje společný strategický rámec, kam spadá několik různých formů, eh, fondů, včetně horizontální koordinace a navrhuje také více koncentrované a kontraktualizované postupy. Eh, to znamená, že by to bylo eh, více závazné než v současných rámcích Tady se objevuje celá řada výzev, jako například otázka stotožnění se s těmito myšlenkami. Tady komise nejdříve eh, navrhovala, že bude odpovídat za schválení společného strategického rámce. A my eh, to chápeme tak, že je to samozřejmě otevřeno také eh, přínosu ze strany parlamentu i rady. Dále je se tady otázka partnerských smluv to by se nemělo ovšem stát další vrstvou eh, řízení a administrativy, eh, tak jak to existovalo před dvěma obdobími v CSF. Velice důležitý aspekt také je, aby to eh, nevedlo k nadměrné sektorizaci politiky. V tomto smyslu jsou určité obavy pokud jde o stanovení nových prahových hodnot pro různé fondy a jejich eh, stanovení v různých eh, úrovních pro různé kategorie regionů. Eh, dobré monitorování, hodnocení. Já se omlouvám, zřejmě se tady přeskočil jeden diapozitiv takže eh, výkonný rámec, ten dostává stále větší eh, pozornost. Jsou tady eh, dvojí důležité aspekty, to je podmíněnost a otázka samozřejmě výkonnosti. Objevily se určité kritiky, které se týkají metodologických výzev a také výzvy politizace politického využití této politiky. Klíčové pozice členských států, jak se ukazuje v literatuře, kterou jsme prostudovali, je, že je třeba více se zaměřit na eh, efektivnost eh, politiky soudržnosti, aby ta politika soudržnosti měla přímé vazby na tyto aspekty. Otázka vlivu, eh, politiku, na tuto politiku a samozřejmě respektování subsidiarity. Teď se dostávám k již oznámenému monitorování, otázka tedy eh, hodnocení, monitorování a kapacita. Návrhy komise se věnují celé řadě slabých míst a eh, to například také jasné stanovení cílů, jasné stanovení programů, a e, jasné e, zaměření od samotného začátku daného období. E, plány hodnocení musí být, by měly být povinné a také by se více mělo posuzovat hodnocení dopadů. Nicméně jsou tady některé otázky, kde komise relativně mlčí a mohla by udělat více. Jednak je to úloha Evropského parlamentu ve strategické diskusi o výkonu. Velice silný institucionální dialog by tady měl existovat a podle našeho názoru je také eh, poněkud kritické eh, to, do jaké míry je eh, informace o účinnosti, efektivnosti dostupná pro parlament, ale také pro širší kruhy, širší veřejnost. Tady ostatně již bylo řečeno, v diskusi, zda by takové hodnocení nemělo být více k dispozici. My si myslíme, že by opravdu takovýto přístup měl být dostupný. Řada členských států, řada regionů tyto zprávy nezveřejňuje. Někteří je zveřejňují okamžitě, jakmile jsou schváleny monitorovacím výborem. To by bezesporu byla dobrá příležitost pro skládání účtů a také pro prokázání, že ty údaje jsou skutečně kvalitní. A konečně je také potřebné posílit administrativní kapacitu. To nejen v členských státech, ale také v komisi. Chápeme eh, tedy to tak, že administrativní kapacita zůstává i nadále klíčovou prioritou a to je vůbec otázka celkové modernizace využívání eh, informačních a komunikačních technologií, lepší eh, plánování programů a samozřejmě hodnocení, které musí brát také v úvahu eh, dodržování pravidel a zákonů. Eh, sdílené řízení a takzvaný The Assurance Model. To bylo hodně kritizováno ze strany členských států. Byly tady některé eh, velké tlaky na to, aby se zjednodušily eh, celkové postupy pro řídící orgány i pro příjemce. My si Eh, myslíme, že je třeba se touto prioritou zabývat. Komise nabízí dost radikální změny v řídicích a kontrolních systémech. To vyplývá z finančního nařízení a představa je taková, že by se eh, používaly modely ze společné zemědělské politiky, jako je akreditace, eh, každoroční schvalování účtu a takzvaná Declaration of Assurance. A tyto návrhy pak bude třeba náležitě začlenit do již existujících eh, postupů. Dále otázka proporcionality. Otázka zní, zda nároky na řízení a eh, kontrolu, zda to odpovídá té velikosti těch operačních programů. Jsou tady samozřejmě eh, argumenty pro obojí postup. Samozřejmě když by ta finanční vazba programu nebo finanční dimenze programu eh, odpovídala trošku laxnějšímu administrativnímu postupu, to by bezesporu vyvolávala kritiky Vyvolávalo by to kritiky od, v tom smyslu, že tady je dvojí metr. A konečně eh, zjednodušení. To je bezesporu trvalou prioritou. Eh, klíčová myšlenka je, že je třeba harmonizovat eh, pravidla způsobilosti, je třeba mít takové zastřešující nařízení a je také třeba používat do větší míry zjednodušené varianty plateb. My nejsme zcela přesvědčeni, že to bude eh, všelék na všechny problémy, vzhledem k tomu, jak komplexní je celý, celá tato oblast. A konečně, pokud jde o přidanou hodnotu, to je samozřejmě složitá otázka. Eh, přidaná hodnota pokrývá celou řadu eh, otázek, včetně finanční přidané hodnoty politiky, eh, toho eh, pákového efektu plus další přímé dopady na zprávu eh, věcí veřejných. Pokud jde o další aspekty, je tady, jsou tady některé velké metodologické výzvy Eh, kromě některých jasných eh, problémů, jako je otázka prokázat, že eh, to financování se k tomu skutečně přidává. My můžeme říci, že je třeba věnovat větší pozornost právě této dimenzi, politické dimenzi přidané hodnoty. Přidaná hodnota podle našeho názoru je právě, nebo musí být právě nazírána z hlediska přínosu k politice Evropa 2020 2020, aby bylo jasné, co přináší navíc k cílům Evropy 2020 co přináší lepšího k dobré zprávě věcí veřejných. Je dobré prokázat, že se skutečně přináší v politickém slova smyslu něco navíc, něco eh, doplňujícího eh, k národním politikám. ještě jeden aspekt z hlediska finančního inženýrství. Bylo by dobré používat více nástrojů, jak už jsme to slyšeli v předchozí diskusi. To je právě také účel těchto vysvětlení, objasnění a právní jistoty Eh, což ovšem není úplně v praxi jednoduché provádět. Také můžeme říci, že je tady určitě prostor pro větší experimentování ze strany komise eh, pro používání inovativních eh, programů a iniciativ. Dříve komise se tomu věnovala teď, ale se zdá, že komise nemá prostor pro skutečné experimentování. Samozřejmě je možné zjednodušit pravidlo N plus 2 a větší zaměření musí směřovat na kvalitu. Pak je tady ještě jedna klíčová kritika, která se právě týká inovací a podstoupení určitého rizika. Konečně pokud jde o princip partnerství, tady je celá řada myšlenek. Někteří říkají, že princip partnerství by měl mít více regulační aspekt, tedy nařízení by mělo lépe definovat, kde se projevuje tento princip partnerství, ale na druhé straně jsou tady i některé eh, návrhy, soft návrhy, které eh, například hovoří o tom, že by mohlo docházet k výměně eh, osvědčených postupů, jako je tomu již u ESF. A tady by možné Tady by bylo možné eh, ukázat, kde se princip partnerství vhodným způsobem eh, aplikuje v duchu celého tohoto nařízení. A teď bych se ještě vrátil k několika klíčovým bodům z této zprávy. Eh, ve zprávě samotné je daleko více, daleko více aspektů, daleko více podrobností, ale pro ty tady není prostor. Budu velmi rád, když mi položíte v diskusi otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Máme teď tedy čas na diskuzi na otázky. Lambert van Nister už se hlásil. Já nevím, vlastně byl první. Lambert je důležitější, ne? Ne, já jsem kratší. Já bych měl poblahopřát odborníkům za to, co nám předvedli. Protože to zvládli o den dřív než komise. Takže jste to zvládli. Právě včas. Protože to je tak komplexní, to je tolik informací, které můžeme využít, až se budeme zamýšlet nad tím, co vlastně Evropská komise navrhuje. Já doufám, že na stejném základě, jako když porovnáváme ty zkušenosti. V podstatě to odpovídá eh, tomu způsobu uvažování, eh, kterého jsme byli svědky dnes. Takže nám to může pomoct doladit naše nápady, náš přístup. Mám jenom jednu otázku a týká se to té strategie EU 2020. Ono to bude těžké, protože říkáte, že některé země nemají vůbec představu o tom, co je to vlastně strategie EU 2020 a to je strašné, protože toto je zásadní okamžik. Už teď to probíhá nějaké dva, tři roky, ta strategie. Máme určité projekty, nikdo o tom nic neví. Dokážete na to odpovědět? Dokážeme to nějak se souladit? tuto koncentraci činností v těch vlákových iniciativách strategie 2020 a pak pokud je o naše politiky. Můžete nám to ujasnit? Očekávali jste takové věci nebo ne? Panečku. To budou zajímavé debaty. Děkuji, Lambere. Jan. Pokud tomu správně rozumím, toto je reakce na průběžnou debatu o budoucnosti politiky soudržnosti. Nejde o ten návrh na řízení, který budeme vidět zítra. A samozřejmě my doufáme, že zítra to nebude žádné velké překvapení ale jsou tam prvky, které jsou dost důležité. Nicméně k té zprávě jako takové, já myslím, že je velmi zajímavá. Slyšeli jsme hloubkovou analýzu. Vy jste začali čtyřmi vizemi, čtyřmi představami. Z toho jste vyšli. Já jsem ten materiál dostala dnes. Byl jsem moc líný na to, abych si to našel na internetu ale snažím se najít odpověď na otázku, která z těch vizí je vlastně vaše. Která vize je podle vás nejlepší? A co si myslíte o návrhu komise? Je to stejná vize jako ta vaše? Protože bychom měli to nařízení pozměnit podle té nejlepší vize. Takže pokud máme vize 4, tak která je podle vás nejlepší? Protože ten zbytek to už je jenom důsledek. To jsou jenom detaily. To vzejde z té vize, která bude nejlepší. A nebo, že, mm, nebo možná budeme mít eh, úžasnou směsici všech vizí. Vlastně to nebude žádná vize. Bude to směsice různých technik a metod, a ne, ne vizí. Možná, že tak bychom měli mm, reagovat na krizi. Možná, že teď je jenom čas reakcí na krizi a není to doba nakloněná vizionářům. A já si myslím, že mít nějakou tu nejlepší vizi je důležitá věc. Ale pak mám ještě další otázky. Možná, že to najdu někde v textu. Co si opravdu myslíte o makroregionech jako součásti regionální politiky? To je debata, která pořád ještě probíhá. Patří makroregionální strategie do regionální politiky, nebo je to něco úplně jiného? A nebo regionální politika úplně změní svou identitu? tady nejde jenom o slova, tady jde o prostředky, o peníze, o ten nástroj a tak dále. A co vláda nebo zpráva na více úrovních, kterou vyhlašujeme podle Lisabonské smlouvy? Více úrovňovou zprávu bychom měli uplatňovat v praxi. A to není otázka, jenom poznámka. Pokud máme ten slavný nástroj pro dopravu a pokud komisař pro dopravu dosáhne svého cíle a odebere prostředky od fondu soudržnosti, ne, že je jenom vyznačí, ale že je odebere, tak budeme mít rozdíly v těch stropech, bude tam mít určité důsledky. Takže nebudeme mít 2,5. V některých státech to bude 2,5, jinde 2,2, jinde 2,0 nebo 1,8. Takže takováto strategie komisaře pro dopravu může úplně změnit to, jak uvažujeme o těch stropech. Na tu otázku můžete a nemusíte odpovědět. Nicméně, tak toto vidím já. Mohlo by to být velmi nebezpečné. Já myslím, že bychom měli podpořit vyčlenování prostředků, ale ne odebírání prostředků od Fondu soudržnosti, protože tím ten systém zničíme. Takže eh, prosím vás, odpovězte mi. Pan Angurakis? Já mám následující otázku. Především mnohokrát děkuji za tuto studii. Je nesmírně zajímavá. Zatím jsem ještě neměl čas podrobně si ji přečíst, ale určitě bude velmi prospěšná. Je jasné, že výzkumní pracovníci zohlednili cíle strategie Evropa 2020 a politiky a opatření, která zde implementovat v regionech konvergence a v těch přechodných. V tomto výboru jinde se mluvil o tom, že pokud chceme dosáhnout hospodářského růstu a víc krize, a pokud má dojít k soudržnosti, tak ta politika nebude stačit. Jinými slovy, budeme potřebovat další opatření. Takže já se ptám, na základě této studie můžete z toho vyvodit závěr, že pokud strategie EU 2020 bude implementována, skutečně dojde ke konvergenci a na jaké úrovni tu konvergenci pak nakonec budeme mít. Můžete být dnes konkrétnější? anebo nebo je ta diskuze spíš tak nějak ve vzduchu? Možná, že vás teď poprosím, abyste se vyjádřil k těm otázkám. To je jenom první část těch otázek. Mnohokrát děkuji za ty otázky. Možná, že si vezmu společně tu první a třetí otázku, to se týká té strategie Evropa 2020. Za prvé, možná, že jsme trošku příliš zdůraznili názory členských států s tím, že říkáme, že politiku soudržnosti není možné se souladit s Evropou 2020. Je tady celá řada členských států, zvlášť ty bohatší, regiony v bohatších státech, které vítají Evropu 2020, protože to hodně zapadá do jejich eh, strategie regionálního rozvoje a do jejich zaměření. Já myslím, že my upozorňujeme na to, do jaké míry Evropa 2020 představuje jakýsi motor eh, vynakládání prostředků, do jaké míry je to preskriptivní. A do jaké míry to vychází z analýzy potřeb na úrovni členských států a regionů? musíme najít to nejlepší možné využití pro strukturální fondy, fondy soudržnosti. A nejlepší způsob rozdělování prostředků. Vidíme, že má něco do sebe earmarking, vyčlenování prostředků. Je to jednoduché, jasné, viditelné. Na druhou stranu k vyjednávání musíme přistupovat citlivě, aby Evropa 2020 nebyla příliš preskriptivní. Především nám jde o to, že by mohlo dojít k sektorizaci té politiky a ke ztrátě územního přístupu. A to napětí mezi územností a sektorovostí, co se týče politiky soudržnosti, by se mělo zaměřit spíše na ten územní aspekt. A to do jisté míry souvisí s otázkou, zda je možné dosáhnout konvergence. Pořád ještě je tady dost velký důraz na konvergenci v těch návrzích, jak to vidíme my. Pořád máme velkou koncentraci prostředků na ty regiony pod 75 a není tam žádná flexibilita z hlediska toho, jak se ty prostředky nakonec budou využívat. Ale je zásadní, že vzhledem k tomu, že je to politika soudržnosti, otázky konvergence a soudržnosti nesmíme potlačit. Otázky je na Olbrichta. kterou se bychom podpořili my. Já myslím, že my rozhodně podporujeme vizi komise, která vychází z územního přístupu k politice. Možná úplně nesouhlasíme s tím přístupem ze zhora dolů versus ze zdola nahoru, zvlášť pokud je o aspekt zprávy, rozvoje, smluv, přípravy programů. Tam mají velkou úlohu regionální a místní orgány. V tom původním návrhu tam měl být prvek, který bude postupovat ze zdola nahoru z hlediska rozvoje toho celkového strategického rámce. Ten by byl stejně nutný. Ale k tomu nedošlo. A regiony, se k tomu také vyjádřili ve zveřejněné studii. Ale rozhodně tady vidíme prostor k zajištění přístupu ze stola nahoru v oblasti zprávy a vlády. A poslední otázka, otázka makroregionálních strategií, jestli to patří do regionální politiky. Teprve začínáme, ale já bych řekl, že ano, jistě tady určitý potenciál je. Zase, když se vrátím k té zprávě Bákl a také k tomu, co bylo řečeno k té územní agendě a k návrhům komise, jde o to, abychom o prostoru uvažovali flexibilně, abychom byli připraveni zvážit různé typy regionů, funkčních regionů na místní úrovni a také na vyšších úrovních. A abychom rozpoznali skutečný potenciál těch různých způsobů nebo různých geografických uspořádání jako základů pro politiku, pro politickou intervenci. A vidíme, vidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím ještě brzy o něčem mluvit. Samozřejmě musíme se poučit ze zkušeností jinde. Uvidíme, jak se to vyvíjí, bude vyvíjet jinde. Takže já bych řekl, že jsou tady určité pozitivní aspekty v souvislosti s touto koncepcí. Jediná věc, kterou bych dodal já, se týká té první otázky, a totiž, co je to Evropa 2020 a máme k tomu nějaké informace. Ano, v tom smyslu, že loni byly schváleny integrované hlavní směry, a souvisí to také s tou zaměstnaností. Takže dílčí sada těchto hlavních směrů bude v nařízení. Budou to takové tématické priority. To není nic nového. Bylo to taky v posledním období, byl tam takový seznam témat, na která bychom se měli zaměřovat. A samozřejmě máme také rozpočet 2020. Tam návrhy komise stanoví stropy pro změnu klimatu, inovace a podíl ESF. Takže to tam je. A generální ředitelství Regio také zveřejnilo sdělení o inteligentním růstu a udržitelném růstu. Takže informace jsou. Jestli vyjasňují, co je přesně strategie Evropa 2020, to je druhá otázka. Někteří lidé říkají, že je to pořád hodně obecné, pokrývá to úplně všechno. Ale obecné hlavní směry máme k dispozici a samozřejmě zítra, jakmile budou nařízení přijata, budeme mít další informace. Děkuji. Děkuji. Paní Mokunajte, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji za prezentaci této studie, to je velice aktuální. Musíme hovořit o hlavních směrech a o různých možnostech, ale potřebujeme také mít ty zdroje pro jejich provádění. Chtěla bych položit otázku, která se týká finančních aspektů. Velmi dobře víme, že Evropská unie se opírá o solidaritu. Máme eh, o tom velmi často různá prohlášení. Ale v nedávné době jsme slyšeli různé otázky, které se týkají solidarity, protože je tady řada věcí, které se týkají finanční, budoucích finančních programů. Jsou určité obavy, že by mohly být určité diskriminace. Eh, chceme snižovat rozdíly mezi starými a novými členskými státy. Ale když se podíváme na finanční nástroje, například Fond soudržnosti a na kritéria, tak eh, chci říci, že se tady zavedou různé limity. Ano, to snad může být eh, správné, ale důsledkem bude, že v některé státy budou v méně výhodné situaci protože e, podpora těchto zemí bude mnohem nižší. Můžete se k tomu vyjádřit a můžete vysvětlit finanční mechanismus. Ráda bych slyšela něco o nediskriminaci a solidaritě. Děkuji. Ano, je tady také ještě e, žádost ze strany Evropské komise a o slovo samozřejmě jste také vítáni do diskuse. Ano, děkuji. Já jsem jenom chtěla dodat dvě věci. Především jsem chtěla poděkovat oběma řečníkům, Janu Butlerovi i jeho týmu za vynikající studie. A také chci říci, že celá řada doporučení a závěrů odpovídají práci, kterou jsme my zase provedli v různých studiích a v různých hodnoceních, čili jsme za to vděční. Chtěla bych pár věcí objasnit, co řekl John na začátku o té architekt, politické architektuře a o, o způsobilosti. Já asi neříkám nic eh, nového, to si možná řada lidí spočítala v hlavě, ale například ta představa o různých kategoriích a o tom, jak se to bude měnit ty, ta kategorie z přechodných řemí. Bude tady 51 regionů v této kategorii. A tady se dívám na některá čísla a většina eh, těchto eh, regionů je v EU 15. Francie 10 regionů, Německo 9 regionů, Belgie 4 regiony, eh, Finsko 1, Španělsko 4, Portugalsko 1, Polsko 1, Spojené království 9. Takže to je několik čísel, které se týkají té kategorie regionů přechodných. A pak to pokrytí těchto regionů, těchto přechodných regionů, to samozřejmě pokrývá kategorie phasing in a phasing out. A co to přesně v praxi znamená? E, to je například 36,7 milionů v minulé Um, období, milionů lidí v minulém období a není přes 70 milionů lidí. 28 uh, regionů pokryto v těch uh, to kategorii a růste to teď na 51 kategorií. To je dobré vidět, jak ta čísla narůstají. A teď ještě poznámka k pokrytí populace a intenzita pomoci. V našich výpočtech jsme se zaměřili na intenzitu pomoci z hlediska EU 15 a EU 12. V současném období EU 15 je to 65 eur na jednoho osobu na rok. V EU 12 je to 249. A to se bude měnit na 52 a 64, eh, respektive u 15 a 12, nebo 264. Takže když se na to podíváte, u starých členských států dojde k malému poklesu a u nových členských států k malému nárůstu. Tak eh, to, co říká tady studie o té architektuře politiky, to je naprosto správné, ale myslím, že eh, některá čísla jsou malinko zavádějící z hlediska eh, pokrytí populace a z hlediska eh, intenzity pomoci a z hlediska alokace rozpočtu. Tady by bylo dobré, kdyby to bylo trošku jasnější. A ještě bych chtěla říci z tohoto hlediska, že zítřejší legislativní návrh bude doprovázen také posouzením dopadu, kde kde bude velice podrobná analýza zem, zeměpisného pokrytí, intenzity eh, podpory, alokace rozpočtu eh, v celé EU. Eh, provedli jsme různé modelování pro toto posouzení dopadu. Takže to snad ani není tak otázka, je to spíš určité doplnění a objasnění, upřesnění některých čísel. Celkově ale vzato mohu říci, že se nám ta studie líbí, jsme s ní spokojeni a myslím si, že přichází ve velmi užitečné době a děkuji, děkuji autorům. Ano, ano, my jsme rádi, že je komise ráda. A to samozřejmě ovšem nebylo účelem eh, studie, aby přinesla spokojenost, ale děkujeme za určitá, určitou návaznost k tomu, co přijde zítra. Samozřejmě chápeme, že tady je určitý vývoj a mm, eh, zít ten roz, to, to, co předložíte zítra, to určitě bude velice důležité, konkrétně pro přechodná, přechodné regiony. Ale mám také otázku. Někdo řekl, už nevím kdo, ale někdo, myslím, že pan profesor řekl, eh, že tady je otázka úlohy Evropského parlamentu a také jste hovořil o silnějším institucionálním dialogu. To je pro nás velice důležité, protože eh, my jsme právě v tom procesu, kdy se snažíme eh, tu úlohu parlamentu sledovat v různých oblastech politiky, ale zejména tady toto je velmi důležitá eh, dimenze. Hovoříme o regulačním rámci, o zprávě věcí veřejných. Tady je opravdu otázka úlohy Evropského parlamentu, která je velice důležitá. Eh, no, proto samozřejmě eh, zvažujeme, jaká bude úloha Evropského parlamentu i v oblasti politiky soudržnosti. Máme tady eh, za poslední rok a půl velice dobrou spolupráci s Evropskou komisí, také dobrou spolupráci s radou. A proto je otázka institucionálního dialogu v oblasti politiky velice důležitá, ale my stále hledáme ještě další nápady. Já to ani neříkám teď pro tuto, tento okamžik, ale bylo by dobré, kdybyste uh, přišli i z nápady, jak eh, rozvíjet intenzivnější institucionální dialog a zvýšit úlohu Evropského parlamentu i z toho politického hlediska. To mě přivádí k jedné věci, kterou jsme před dvěma dny stručně eh, diskutovali, a sice v Evropském parlamentu Diskuse o strukturálních fondech a politice e, soudržnosti se především projevuje, když přijde účetní dvůr se svou zprávou. Evropská komise před několika lety začala e, s procesem hodnocení. Teď máme první výsledky, kdy se e, sleduje účinnost té politiky v různých oblastech. Účetní dvůr bude bezesporu pokračovat ve svém zaměření a sledovat, jak tato politika naplňuje eh, cíle eh, a jak to se tady plní rozpočet. Myslíme si, že diskuse o politice z hlediska zprávy eh, účetního dvora o chybách. To není pouze jednostranná diskuse o tomto aspektu. Můžeme to také kombinovat s posouzením které má na starosti komise, ale rádi bychom měli vyváženější diskusy eh, v přínosu, o přínosu této politiky k plnění evropského rozpočtu. Čili i toto předkládám do diskuse k dalšímu zamyšlení z hlediska zapojení akademických kruhů do této diskuse eh, o politice soudržnosti. I o tom se můžete Eh, zamyslet a jistě můžeme zvažovat pokračování tohoto dialogu s vámi. Čili já jsem tu otázku nepoložila ani s myšlenkou, že byste mě dnes na to definitivně odpověděli, ale spíše jako námět k dalšímu zamýšlení. Ale chcete reagovat na, tu, na ty další otázky, které byly položeny? Dobře, děkuji. Děkuji za ty připomínky. Pokud je o ta čísla, měl jsem zopakovat, co je jednoznačně uvedeno ve zprávě. Měli bychom být velice obezřetní s výkladem těchto čísel, protože ta, tu analýzu jsme dělali v létě, krátce poté, co bylo zveřejněno sdělení rozpočet 2020. Klíčem k té analýze je, jaké průměry HDP na hlavu použijete, když zvažujete způsobilost. A vzhledem k tomu, že údaje o HDP má, máme k dispozici jenom za období 2007 až 8, a za rok 2009 to budeme mít až za pár měsíců, říkali jsme si, že by asi bylo zavádějící, nebo že bychom si neudělali ucelený obrázek, kdybychom zvážili jenom období 2007 a 8, protože musíme zohlednit také dopad krize. Jednotlivé země vstoupily do krize a do jisté míry vystoupily z krize různou rychlostí a my jsme se proto rozhodli, že tam zapracujeme další údaje, které vycházejí z odhadů z národních zdrojů. Je jasné, že z toho poplynou určité rozdíly v těch číslech, která jsme viděli jinde. Ale samozřejmě by bylo velice zajímavé vidět ta čísla, ta definitivní čísla, která komise zveřejní zítra. rozhodně se ještě vrátíme k té naší analýze a upravíme ji. A tím se částečně vysvětluje, nebo tím částečně odpovídáme na otázku paní Morgonajty. My jsme nadlesli určité otázky, které souvisejí se stropy, které jsou velice důležité, protože mechanismy finančního rozdělování se liší 2,5 HD je něco jiného než 2,5 HDP, což byla posledně maximální hladina. To, jestli eh, se zohlední prognóza růstu nebo nemá také určitý dopad. Nicméně my vycházíme z toho, že tady budou určité rozdíly v tom, jak se ty finanční mechanismy využijí a je důležité vědět o tom, jak říkala Líza Role. Porovnáváme tam evropskou 12 a 15, bude tam velký rozdíl v intenzitě mezi těmito dvěma skupinami zemí. Ale základem je to, že s našimi čísly se pojí celá řada varování. A my se snažíme upozornit na věci, tento výbor se snažíme upozornit na věci, kterými se tento výbor měl zabývat. Rozhodně se zamyslíme nad tím, co navrhuje profesorka Hybnerová. Pokud je o to, jakou roli by mohl sehrát parlament v institucionálním dialogu, zvlášť pokud je o viditelnost této politiky. Já myslím, že my jsme stejně zoufalí z toho, že velké veřejné diskuze o politice se točí kolem chybovosti každý rok. A bylo by ideální, kdyby toto doprovázel stejně prominentní profil tohoto výboru, který se bude zabývat efektivitou politiky, a to pravidelně. A řadou způsobů, které my navrhujeme, ale nad tím se ještě zamyslíme. Zamyslíme se nad tím, jak dát k dispozici ty podklady. Vážení kolegové, už pokud už nemáme žádné připomínky, ráda bych poděkovala profesoru Bachtlerovi a profesoru Mendezovi a požádáme také, aby poděkovali kolegyni Faně Vyšler za práci na této zprávě a za to, že také zprávu včas uzavřeli. A pokud proti tomu výbor nemá žádné námitky, já bych navrhovala, že politické oddělení požádáme, aby tu studii zveřejnilo v souvislosti s tím zítřejším návrhem. A při této příležitosti chcem, chci také poděkovat eh, za připomínky Elisa Roller, protože já myslím, že je důležité, že tady máme takový typ diskuze. Když tady máme takový typ diskuze, je tady i zástupce komise. Opravdu si toho ceníme. Komise většinou nic neříká když máme prezentace zpráv, které si od někoho vyžádáme, takže bylo opravdu dobré, že jste tady mezi námi byla a poslouchala jste nás a také se k tomu vyjádřila. Žádné další rozhodnutí nepotřebujeme, výbor dnes nemusí přijímat žádné rozhodnutí, takže ještě jednou děkuji za účast, děkuji, že jste mezi nás přišli a zasedání je přerušeno, ale budeme mít ještě schůzku koordinátorů, takže pokud tady máte zůstat, tak to prosím zůstaňte a všichni ostatní kolegové zítra ráno budou potřebovat hlasovací karty. Budeme hlasovat, nezapomeňte na to.